Eh bien, bonjour et bien... Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás všechny na naší dnešní schůzi. Začneme přijetím návrhu pořadu dne. Jsou nějaké námetky či připomínky k návrhu pořadu dne? Zase, že nikoli. Pořád jednání je tímto přijat. Obdrželi jste zápis ze schůze konané 22. září 2011. Máte-li nějaké připomínky k tomuto zápisu? A pak eh, prosím vyrozumějte sekretariat do konce této schůze. V opačném případě bude zápis přijat v aktuální podobě. Nyní je mým potěšením přivítat zde dva poslance eh, Národního parlamentu francouzského, pana Krista, pana Baky, eh, kteří nás za chvíli seznámí se svojí zprávou. Ale k tomu se ještě vrátíme. Článek 192 jednacího řádu parlamentu upravuje činnost koordinátorů výboru. Eh, v zásadě eh, rozhodnutí koordinátorů jsou pohým doporučením, dokud nejsou eh, stvrzeny celým výborem. Doposud jsme se nespolehali na politické skupiny v tom, že, nám, že nás upozornějí na případný nesouhlas jejich poslanců se stanoviskem koordinátoru. Praxe, kdy se výsledky schůze koordinátorů předávají Eh, předávají přes eh, politické skupiny, zatím eh, a jejich členům tady tohoto výboru zatím nevyvolávala žádné problémy, ale koordinátoři nyní navrhují, aby, abychom nyní o výsledcích schůze koordinátorů informovali formálně podobným postupem, jaký používáme pro zápis ze schůzí. To znamená nejprve mám, budeme mít písemně návrh výsledků předchozí schůze koordinátorů, Eh, která, což bude zapracováno do složky pro příští schůze. Dále předseda či předsedkyně oznámí, zda tento návrh je eh, že tedy tento návrh je přijat, pokud nebo ze strany námitky do konce, eh, do konce schůze, námitky na sekretariát a dále na žádost kteréhokoliv člena výboru proběhne vyměna názoru k výsledkům poslední schůze koordinátorů na schůze výboru pod bodem různé. Jakmile Eh, budou výsledky schůze koordinátorů přijaty, budou připojeny k zápisu eh, ze schůze, během níž příslušná schůze koordinátorů proběhla. Souhlasíte, že od nynějška budeme postupovat takto? Dobrá, děkuji. Obdrželi jste, máte ve svých složkách výsledky schůze koordinátorů eh, konané 22. září 2011. Pokud máte nějaké připomínky, které se týkají těchto výstupů, Eh, Oznámte to prosím sekretariátu opět do konce dnešní schůze. Eh, v opačném případě budou tyto výsledky takto, tyto výstupy takto přijaty. Neobdrželi jsme žádné dotazy, od Evrops, dotazy pro Evropskou komisi pro tuto schůzi. Ano, nikdo nemá žádný dotaz na Evropskou komisi. Není pokud je o sdělení předsedkyně, eh, dnes se nás nečekají žádná zelení, takže můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Evropská komise, ta, dotážu se Evropská komise, zda pro nás má nějaká sdělení. Pan Domenico Rosa, prosím. Není přítomen. Dobrá. Nebo někdo jiný snad? Poprosím zástupkyni komise. Ano, pan Domenico Rosa se nemohl dostavit. Mám jenom jednu informaci, totiž že pracovní program pro 2012 eh, bude předán také pro rozvoj eh, v nadcházejícím týdnu. Bude tady přijat komisí v nadcházejícím týdnu. Děkuji. Děkuji. Bereme na vědomí tuto informaci. Eh, a nyní máme za sebou formality a můžeme se pustit do prvního věcného bodu. Jak už jsem říkala před chvílí, je mi velkou ctí přivítat mezi námi dva poslance francouzského národního schromáždění, pana Jean-Paula Baketa a pana Jean-Louis Krista, kteří jsou eh, členy eh, zahraničního výboru, který je v rámci eh, francouzského parlamentu také příslušný pro rozvojovou spolupráci. Zahraniční výbor Eh, vyslal zvláštní eh, pozorovací a informační eh, mise, které předsedal pan Bakke. Jejímž cílem bylo vyhodnotit francouzskou rozvojovou pomoc, konkrétně téma, jak dosáhnout rovnováhy mezi dvoustrannými vztahy a vícestrannými vztahy. Tato mise vypracovala zprávu, která je velmi zajímavá, byla představená francouzskému národnímu schromáždění v prosinci 2010. Eh, tato mise ehm, prošetřila celou řadu otázek, kterým se věnujeme i zde v Evropském parlamentu v souvislosti s budoucností eh, Evropské rozvojové pomoci. Eh, například otázky jako jak co nejlépe ehm, zefektivně dopady naší pomoci nebo vyvíjící se kontext rozvojové spolupráce a role nových dárců. Dále je zde také návrh posílit roli parlamentu Eh, v oblasti eh, kontroly a eh, orientačních pokynů pro rozvojovou pomoc. To bude jistě cený materiál i pro nás zde v rozvojem výboru Evropského parlamentu. Dále zpráva této města Evropského parlamentu také obsahuje doporučení pro evropskou rozvojovou spolupráci a doufám, že toto budeme moci dnes dopodrobná společně projednat. doporučuje se také zařazení Fondu pro rozvojovou pomoc Evropského rozvojového fondu pardon, do evropského rozpočtu, což Evropský parlament již dlouho doporučuje. Kromě toho jsme eh, podpořili také sami v minulosti eh, výzvy k větší koherentnosti a konsistentnosti evropských politik, eh, které se dotýkají rozvoje oblasti. A nyní již předám slovo francouzským kolegům, kteří nás seznámí ze svého pohledu s hlavními výsledky této mise francouzského parlamentu. Dávám tedy na 15 minut slovo panu Baketovi a Kristovi. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Měl jsem tu čest, že jsem předsedal informační misi, která mi byla svěřena v rámci eh, zahraničního výboru ohledně rozvojové pomoci. Francie patří mezi první přispěvatele do rozvojové pomoci protože podle objemu se řadí na druhé místo hned za Spojené státy. Chtěl bych připomenout, že se jedná o 800 miliard 900 eh, milionů eur v roce 2009 a o trošku více v roce 2010. Ovšem tato čísla eh, nejsou sama o sobě uspokojivá. Naši poslanci eh, mají především pocit, že tato politika je málo čitelná, málo transparentní a má mají takový nejasný dojem, že ta naše rozvojová pomoc je nevyvážená, že eh, často se jedná hlavně o příspěvky eh, mm, vícestranným organizacím, což vede k určité ztrátě vlivu a viditelnosti naší země v oblasti rozvojové pomoci. To je výchozí bod, který motivoval zahraniční výbor k vytvoření této informační mise. Eh, při vypracování zprávy jsme se obrátili na řadu odborníků na rozvojovou pomoc a uskutečnili pět cest do Větnamu, Tuniska, Spojených států, eh, Demokratické republiky Kongo a do Bruselu, abychom se seznámili s tím, co příjemci chtějí nám říci o naší zahraniční rozvojové politice, co si, co si o té pomoci myslí a co si myslí i ostatní aktéři rozvojové pomoci, především vícestrané instituce, co do očekávání a reakce na jejich očekávání a efektivnosti. Zvolili jsme tři jižní státy, kde jsou různé ty problematiky. Subsaharská Afrika, v začínající, rozvíjející se eh, ekonomika, země v krize, ty různé podmínky mají vliv na jednotlivé uplatněné nástroje. Ostatní cesty měly za cíl především detailně se seznámit s multilaterální spoluprácí. Setkali jsme si s orgány mezinárodních organizací, OSN, UNICEF, finanční instituce jako Světová banka, eh, Evropská, Africká eh, rozvojová banka a tak dále. Ve Spojených státech jsme se setkali také s americkou agenturou pro rozvoj, s kongresem, se státní administrativou a tak dále. V Bruselu jsme se setkali s předsedkyní vašeho výboru, s Evou Žolí a vždy jsme se snažili setkávat s dalšími aktéry, s které terénu s bilaterální i, i multilaterální spolupráce, abychom se seznámili s jejich představami a stanovisky k našemu tématu. Zpráva v Národním shromáždění byla přijatá jednomyslně a je složená ze tří částí. Já to nebudu rozvádět do podrobna, protože si myslím, že jste dostali podrobné rezime. V první části je eh, popis eh, rozvojové pomoci, je totiž potřeba rozvojovou pomoc zasadit do historického rámce. Je to veřejná, veřejnoprávní politika, která v eh, všech západních zemích spočívá na dvou pilířích, na mezinárodní solidaritě sever-jih, eh, podporovaná OSN, a je eh, zaměřena na snížení chudoby, což je nový rys. Již deset let Eh, jsou rozvojové eh, programy zaměřené eh, na potřebu rozvíjení cílů mezinárodního společenství. Za druhé, jedná se o politiku národní bezpečnosti, což je do dimenze, která vždy byla předmětem rozvojové pomoci jednotlivých zemí, i když třeba nebyla vždy výslovně vyjádřena a nyní je opět jádrem reform politik podpory a tak dále. Kromě toho, eh, hluboké změny, ke kterým ve světě došlo v posledních letech, má veliký vliv na problémy, eh, které jsou řešeny. Eh, je, má to vliv na bilaterální i multilaterální spolupráci, globalizace, nová média, klimatická změna, pandemická, pandemické hrozby vyžadují různou reakci. A z toho důvodu mezinárodní společenství se soustředilo na konzistentnost nástroje, koordinaci, efektivnost pomoci a e, analýzu e, potřeb e, e těch, kteří tedy dostávají e, pod pomoc a toto tedy na různých úrovních, národní, mezinárodní a regionální. A není náhodou, že G20 se také věnuje problematice rozvoje. Tím chci říct, že Eh, nerovnováha mezi dvoustranou a vícestranou spoluprací, která vedla zahraniční výbor k úvahám, se nedá vyřešit škrtem pera a nejde o to jenom přešaltovat na jednu nebo druhou stranu, protože jedná se o významné, jaksi složité mechanismy a systémy. Eh, ano, chtěl jsem hovořit rychle, paní předsedkyně, abych to stihnul. Takže eh, mezinárodní Eh, situace eh, tedy se mění a to má samozřejmě vliv na tu rozvojovou pomoc. A to jsme samozřejmě také museli zohlednit v naší zprávě. Multilaterální a, více, a spolupráce se doplňují a nejsou v rozporu. Jsou určitá témata a problémy, které lze řešit jedině kolektivně v vícestraném rámci jako například klimatické změny nebo boj s pandemiemi a tak dále. Na tomto pozadí druhá část zprávy analýzuje strukturu francouzské pol- rozvojové politiky. Musíme připomenout, že Francie je jedním z hlavních hráčů, ať, ať už e, s svojí pozicí, globálními částkami, které poskytuje i globální roli, kterou se hrává ve světě. Analýza ovšem také prokázala, že naše rozvojová politika má určité zvláštnosti v porovnání s ostatními partnery. A bez ohledu na mezinárodní kontext, Jestliže v naší rozvojové politice dochází k nerovnováze, je to především z toho důvodu, že jsme zvolili určité konkrétní nástroje a proto jsme eh, jaksi přijali poměrně jaksi přísné závěry. Struktury, eh, rozvojové struktury jsou poměrně rozmanité a rozvolněné a bylo by potřeba eh, jaksi je skoncentrovat. Naše vlastní nástroje jsou v nerovnováze takže mezi slovy a ambicemi a realitou často dochází k rozporům, které jsou na škodu konzistentnosti našich akcí a jejich důvěryhodnosti. A jestliže jsou voleny některé nástroje, jako třeba eh, půjčky eh, spíše než dary, vedou k tomu, že eh, jsme začali tedy pomáhat více jaksi státům, které nejsou nejchudší. To se týká subsaharské Afriky, vody, sanace, eh, a to má veliký vliv na naší politiku. Tato nerovnováha podle našeho názoru je zásadní, protože posiluje již existující nerovnováhu mezi multilaterální a bilaterální podporou. V porovnání s prozvojovou politikou hlavních našich partnerů jedná se hlavně o architekturu a rozpory, které eh, především pro nás představují problém. Nejde jenom o nerovnováhu ve prospěch multilateralismu. V poslední části jsme se snažili eh, tak, aby rozvoj byl strukturujícím elementem naší zahraniční politiky. E, přijali jsme řadu doporučení, aby bylo dosaženo větší rovnováhy mezi bilaterální a multilaterální pomocí, ale také se snažíme najít prostředky, jak lépe využít multilateralismus, kterého se účastníme, a které, ze kterého se rozhodně nechceme stáhnout, naopak chceme být ještě zapojenější. Logika stávajícího vývoje, výzvy, které před námi stojí, nás nutí, abychom se zapojili do vícestranných nástrojů a jde o to, jak lépe investovat pro to, abychom hla, hráli roli, kterou si představujeme, ať už v prostoru evropském nebo světovém. A to znamená také že eh, eh, musíme si zajistit lepší viditelnost a srovnat i svoji bilaterální rozvojovou pomoc. Já vám děkuji a nyní předám slovo Jean-Louis Kristovi, které, který vás podrobněji seznámí s naší analýzou a návrhy. Já vám děkuji, takže dám rovnou slovo panu Kristovi. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl doplnit eh, řeč mého kolegy Žana Pola Baketa. A chtěl bych tady omluvit o rozvoji této mise. Jak víte, vždycky eh, naše politika závisela na kontextu. V mezinárodním kontextu ty modely humanitární pomoci, jejich vývoj, nástroje a volby, které si zvolíme a otázka vyrovnání institucí, musí tuto dimenzi brát neustále v úvahu. Otázka té vícestranosti a dvojstranosti, nad kterou jsme se zamýšleli na začátku, je podmíněna, a to velmi přímo, rozvojem e, a tematikou rozvojové politiky. Mise byla formulována na třech základních osách naší politiky. Na dvojstrané evropské a vícestrané politice. A kvůli kritikám, které byly sformulovány, jsme se soustředili na architekturu francouzské humanitární pomoci, která měla být zjednodušena. Potřebujeme větší koherenci, jasněji vymezit, eh, co je čí zodpovědností a Snažíme se tedy vyjasnit eh, několik záležitostí, protože máme pocit, že v současné době jsme eh, v takové stagnující situaci. Ostatně tohle je věc, kterou říkalo několik pozorovatelů. Takže mezi těmi jednotlivými institucemi často nevíme, kdo přesně rozhoduje o tom, jak se bude ta rozvojová politika a politika spolupráce v naší zemi rozvíjet. Nástroje, které používáme, jsou politickými volbami, což samozřejmě je možné kritizovat. A francouzský parlament musí lépe kontrolovat eh, veřejnou politiku než v současné době. Musím vám říci, že ve Francii se nikdy nevedla žádná debata o naší politice spolupráce. Parlament se nijak neúčastní revize sektoriálních politik a strategií, přestože se v současné době tato situace mění. My máme takovou francouzskou tradici, která pochází z roku 58 z páté republiky, která vede k této marginalizaci parlamentu. Protože podle této francouzské tradice obrana a zahraniční politika jsou především takovou výlučnou záležitostí prezidenta republiky. A proto parlament nikdy nereagoval, anebo dost rozhodně eh, na takovéto otázky a neúčastnil se jich. Otázka mi se samozřejmě vážná otázky financování. Je tam eh, několik věcí, které je možné kritizovat, které zhoršují viditelnost našich politik. Také jsme se vyjádřili k té otázce toho 0,7%, které by měly do rozvojové politiky. Stejně jako to mají eh, naše sousedské země, například Velká Británie, která se teď ubírá tímto směrem a která hodlá respektovat naše mezinárodní závazky. A ve zprávě se také říká, že by bylo vhodné lépe komunikovat o otázkách o spolupráce a rozvoje, a naší politiky rozvoje, abychom ji mohli lépe rozvíjet a lépe mobilizovat eh, zdroje naší země, které by mohly také podporovat například eh, otázku dobrovolníků a jejich zapojení do politiky rozvoje. A začlenit do toho tedy i veřejné mínění. Partnerství eh, s danými zeměmi je naprosto zásadní, protože oni sami si žádají eh, takovýto přístup. Samozřejmě, že se snažíme směrovat naši politiku tímto směrem, protože tím lépe využíváme naši finan- naše finanční zdroje, naše nástroje a zajišťujeme větší efektivitu naší politiky. A aby ten systém byl tedy koherentnější, žádáme lepší uvážení nějakého finančního mechanismu, který by byl definován podle našich zeměpisních a sektoriálních priorit. Přestože eh, jsme nedávno přijali lepší orientace, před rokem se o tom jednalo, ovšem přesto otázka subsaharské Afriky jakožto první priorita je věc, o které se ještě jedná. Jde tam hlavně o to, jak pojmout naše politiky. Proto žádáme vládu, aby znovu uvážila naše politiky a aby se angažovala v rozvoji našich rozvojových politik do roku 2015. Jsme pořád dost vzdálení našim evropským prioritám které si uchovaly určitou úroveň bilaterálního financování, která může být vždy použita v některých zemích. My tuto možnost nemáme, takže je naše pomoc méně efektivní. A co se týká evropské politiky rozvoje, což je otázka, ke které jsme tady velmi citliví. My si myslíme, že Francie se tady angažuje hodně. Je to pro nás velmi důležitý bod. Francie je jedním ze zakladatelů této evropské politiky. A přitom nastolení nové rovnováhy samozřejmě není možné takovýto dlouhodobý závazek nějak spochybňovat. My jsme pořád ještě druhým přispěvatelem do Evropského rozvojového fondu a nezdá se nám, eh, že by evropská spolupráce skutečně oceňovala náš přínos. To je třeba zlepšit, je třeba zapracovat na tom, aby závazky, které jsme přijali v Lisabonské smlouvě, vedly k lepší komplementaritě a synergii mezi politikami spolupráce jednotlivých členských států a Evropské unie. Komise eh, vypracuje tomuto stanovisko a my rozhodně chceme, aby se Francie tady angažovala a aby přitom respektovala naše zeměpisné a sektoriální priority. Potřebujeme zajistit lepší koherenci našich vlastních politik a zároveň je důležité, aby jsme zaujali jasnou roli v rámci Evropy, abychom zajistili koherenci naší politiky s politikou Evropy a ostatních členských států. Možná, eh, že rozpočet eh, Evropského rozvojového fondu nám umožní rozpracovat nějakou bilaterální politiku dotací pro ty nejchudší země. A kde bohužel tedy ještě nemůžeme vést nějaký skutečný boj proti chudobě. Chtěli bychom zajistit lepší rozdělení rozpočtu toho rozvojového fondu. Co se týká našeho multilaterálního systému, tak que de la part des institutions multilatérales auxquelles nous contribuons, le respect de nos Chceme, aby se tedy eh, stal tento fond eh, součástí rozpočtu Evropské unie. Dále jsme navrhli takovou možnost podmíněnosti našich příspěvků a Jean-Paul Baquet tady několikrát mluvil o tom, že naše vícestrané financování není dostatečně vyrovnané a že je třeba na tomto zapracovat. Za prvé, naše příspěvky do systému OSN nejsou dostatečné a měli bychom ho. Měli bychom tento systém zrevidovat. Naštěstí si to všichni uvědomují a začíná se na tom pracovat. Za druhé, je pravda, že eh, dáváme větší prioritu některým fondům, například eh, fondu proti AIDS, aniž by bylo jisté, že tyto jsou skutečně tak důležité. Naší, naší další prioritou je respektování frankofonie například. A je několik takovýchto témat, na které by si Francie měla dát větší pozor, měla by se snažit zoptimalizovat eh, využívání našich vícestranných nástrojů a jejich eh, koherence s našimi bilaterálními nástroji. Takže, abych to shrnul, v podstatě eh, ta zpráva říká, že bychom měli být konzistentnější a kvůli mezinárodní situaci je třeba přejít k vícestranným nástrojům, abychom zajistili lepší koherentnost našich partnerství a abychom mohli pojednat celou řadu různých tematik. To ovšem neznamená, že bychom se měli vzdát. Francie se nemusí bát, že by její politika úplně ztratila viditelnost, nebo že by ztratila svůj vliv, nebo že by se zcela rozptýlila eh, v té spoustě různých druhů pomoci. Naopak, vzhledem eh, k úrovni naší rozvojové pomoci má Francie velké výhody a může i nadále hrát důležitou vůdčí roli na mezinárodní scéně. Musí si jen lépe uvědomit, eh, jaké má výhody a kde má pracovat, lépe využít našich nástrojů a zajistit, že naše volby a naše nástroje budou koherentnější, že budou viditelnější a že budou mít skutečný dopad. A tím můžeme rozvinout novou dynamiku pro vytvoření nových, eh, v současné době nezbytných partnerství evropské strategie a uvědomit si, jak je nutné teď skloubit ty vícestrané a ty dvojstrané eh, druhy partnerství protože bez tohoto nebudou potřeby rozvoje nikdy skutečně uspokojeny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní dám slovo členům našeho výboru, kteří to budou přát. Nejprve paní Keller, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišli do Evropského parlamentu. Děkuji za to, že jste přišli na schůzi našeho výboru. Vaše prezentace byla nesmírně zajímavá a já jsem ráda, že se zdá, že ve své zprávě kladete velký důraz na multilaterální spolupráci, která podle mého názoru je klíčová, protože myslím, že globálním zájmem bojovat proti chudobě, rozsáhnout rozvojových cílů tisíciletí a jít ještě dále to je cílem, alespoň takto deklaruje, takovou to politickou vůli deklarují členské státy a členské státy OSN. Takže doufejme, že budeme moci spojit své síly a působit multilaterálně, což má jistě větší potenciál pro efektivitu, koherentnost a spolupráci. Jsem tedy velmi ráda, že se obíráte tímto směrem, i když si myslím, že by jistě neuškodilo zacházet tímto směrem ještě dále. Také proto, že jste zmiňovali zájmy Francie, které chcete eh, nadále eh, zachovat eh, a prosazovat, nestrácete ze zřetele, když spolupracujete multilaterálně. Takže mohli byste nám prosím přiblížit, o jaké konkrétně francouzské zájmy jde? To by bylo zajímavé se dozvědět. A potom techničtější dotaz. Ta vaše informační mise, Eh, vypadala, eh, jak, jak byla strukturována. Šlo o eh, výbor, který byl v rámci francouzského národního schromáždění vytvořen ad hoc. O jaký typ struktury a zprávy šlo pro nás, kteří neznáme dost dobře organizaci francouzského parlamentu. A dále by mě zajímalo, jakým způsobem francouzský parlament přistupuje k rozvojové politice, k jeho utváření. Nevím, zda k tomu bychom měli přistoupit později nebo rovnou. To se týkají mé další dotazy. Hned, dobrá. Takže velmi by mě zajímalo, jakým způsobem pojímá eh, francouzský eh, parlament rozvojovou politiku. Změnili jste, že eh, nemáte na to až tak velký vliv, ale zajímalo by mě zda je proto separátní výbor, jak vypadá spolupráce mezi vámi, kteří se věnujete této politice v rámci francouzského parlamentu a spolupráce s, s s vašimi kolegy z příbuzných politických stran v Evropském parlamentu, zda se vyměňujete informace, zkušenosti, spolupracujete a také jak se snažíte zachovat eh, konsistentnost eh, politik eh, v rozvojové oblasti u vás v Národním schromáždění. Takže zda máte nějaké osvědčené postupy, které, se kterými byste nás chtěli seznámit, nebo zase případně chcete, zase případně chcete odnést něco od nás, to, to nevím. Hlavním předmětem našeho jednání dnes je vaše zpráva. Mimochodem, eh, měl byste k dispozici výtisk vaší zprávy, případně v překladu? Určitě bych měl zájem. On va eh, Zjistíme, zase jsou k dispozici nějaké, nějaké výtisky pro přítomné poslance. Uvidíme. D'accord. Alors on me dit qu'il existe takže je to k dispozici pouze ve francouzštině, ve francouzštině a rezime máte ve svých složkách. Nyní dávám slovo panu Gerencovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si velmi pozorně vyslechl prezentaci obou našich hostů. Eh, věta, která mě nejvíce zaujala, přišla myslím od pana Krista, který řekl, že dost dobře nevíme, kdo vlastně eh, činí strategická rozhodnutí nebo je utváří. Zda je to eh, ministerstvo zahraničí či jiní aktéři na poli rozvojové politiky. To je vážné. Eh, pokud nevíme, kdo vlastně přijímá strategická rozhodnutí, ehm, protože je také možné, že to probíhá na vyšší úrovni, Eh, I my zde jsme velice znepokojeni od začátku volebního období tím, že eh, pravomoc eh, definovat důležitá strategická rozhodnutí, tedy jak je tato pravomoc udělená, přeřazována, Dále hm, k tomu, co se příliš daří koordinace Eh, je obtížná. Nevíme tady dost dobře, kdo přijímá ta strategická rozhodnutí ale já si myslím, že přece bychom do toho měli vnést eh, trošku řád. Pokud my jakožto poslanci nebudeme volat eh, po takových věcech, tak už nevím, kdo to učiní. A myslím, že tady jde skutečně o klíčový problém, takže bychom se měli shodnout na tom, jak tu situaci odblokovat, protože Eh, často jen chrlíme slova a hovoříme o Lisabonské smlouvě a tak dále, ale přitom se nám nedaří, nedaří vyřešit eh, určité potřebné, eh, vyřešit některé problémy, které opravdu nás trápí. A jejich řešení nutným předpokladem. Dále hovořili jste o multilateralismu a bilateralismu. Myslím, že i zde je toto téma souvisí s tím prvním, který jsem právě zmínil, a totiž eh, kdo eh, přijímá strategická rozhodnutí v rámci OSN. Eh, budeme mít za chvíli příležitost k mě názoru na toto téma. Zajímalo by mě, zda Evropská unie, komise a členské státy nemají dostatečnou váhu pro to, aby jakmile budou přesvědčeny o relevantnosti nějakého strategického rozhodnutí, mají tedy dostatečnou váhu pro to, aby to prosadili na mezinárodní scéně. Pokud jsme přesvědčeni, že nějaké naše rozhodnutí eh, je opravdu relevantně potřebné, proč nepostupujeme ambiciozněji? Eh, měli bychom být schopni se organizovat tak, abychom měli dostatečnou váhu v mezinárodních organizacích eh, v programu OSN pro rozvoj, ano, ale také a především v Mezinárodním měnovém fondu, ve Světové bance, protože také Světová banka se může mílit ve FAO. Konstatuji, že FAO například jedná tak trochu o všem, ale když se tážeme například na studii dopadu společné zemědělské politiky na rozvojovou pomoc, tak taková studie dopadu neexistuje. Myslím, že tedy evidentně existují určité mezery na úrovni multilaterálních eh, organismů, organizací. Pardon. Ehm, a dále myslím, že je naším společným eh, zájmem eh, věnovat se ještě další otázce. Nebudu vám skrývat, že my zde se nevždy shodujeme v této věci a ta otázka zní, zda bychom neměli zaměřit rozvojovou politiku na potřeby těch nejchudších. Myslím, že Eh, i arabské jaro nás vede k úvahám nad tímto tématem. Eh, existuje celá řada eh, videí, které by mohly být způsobilé v rámci rozvoje pomoci a přitom jsou ty výdaje zaměřeny na rychle se nově se rozvíjející ekonomiky a země. Abych to řekl jasně, myslím, že Libie například, že by bylo skandální, kdybychom činili výdaje z rozvojové pomoci v Libii, protože Libie má své zdroje a neměli bychom tedy eh, takto okrádat eh, ten rozpočet na těch nejchudších ve světě. Čína, Indie, to také nově se rozvíjící či již téměř rozvinuté ekonomiky. Samozřejmě eh, podle našich předpisů je možné vydávat pomoc ještě Číně, ale nevím, zda je to smysluplné. A čtvrtá věc, Správně jste upozornili na výrazné přispění Francie v oblasti rozvojové politiky a také eh, jsou zde nejenom ta absolutní čísla, ale také relativní čísla. A zajímalo by mne, jak vnímáte evropský konsenzus v oblasti rozvojové pomoci. Eh, myslíte, že je vhodné tento evropský konsenzus měnit, eh, Zdá se z vašeho pohledu, že eh, závazky přijaté v roce 2005 eh, v rámci tohoto koncenzu jsou stále aktuální? Eh, je tam stanoven cíl 0,7 a domníváte se, že země, která plní tento cíl, tedy dostává dostatečně závazkům v oblasti rozové pomoci, nebo že tady to, toto je skutečně relevantní cíl. Dále zajímalo by mne, zda bychom neměli postupně upustit od politiky půjček, úvěrů ve všech zemích, ve kterých přetrvávají problémy s řízením a zprávou, eh, protože 20 let po udělení, eh, po udělení půjčky tady konstatujeme, že ten úvěr nebude, ta půjčka nebude splacena, eh, dluh je vynulován a ta země opět může čerpat z Evropského rozvojového fondu či z naší rozvojové eh, pomoci a přitom, eh, přitom ty peníze zmizely někde v černé díře. Takže nebylo by rozumnější um, preferovat spíše granty, dary, než aplikovat stále, ehm, stále stejný recept, jehož přínosy jsou opravdu diskutabilní. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Garenci. Zatím nemám žádné další žádosti o slovo, takže předám slovo Evropské komisi ještě nejprve, ne? Takže dávám slovo panu Baketové a panu Kristovi, aby zareagovali. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl říct, že se jedná o informační misi k otázce paní Keller. Je to informační mise Evropského parlamentu. Mohou existovat eh, vyšetřovací, parlamentní vyšetřovací komise, pokud je potřeba pochopit něco, co nám není jasné, a pak informační mise, které zase nám pomáhají porozumět tomu, jak něco funguje, případně navrhovat, jak systém zlepšit. Čili jedná se o informační misi. Co motivovalo vytvoření této informační mise. Ve vaší otázce, paní Keller, a v otázce pana Gerence, jsou v podstatě přesně ty příčiny, které nás vedly k této misi. Jak to funguje, jaká je koordinace mezi jednotlivými odvětvími, kdo rozhoduje o čem, to jsou přesně otázky, které si kladl francouzský parlament a právě protože neznal odpovědi, pak vytvořil tuto misi. Za třetí, k vaší otázce, paní Keller, o zájmech Francie. Co myslíte těmi zájmy Francie? My nic, jak si, jak si, my to říkáme zcela jasně. Francie dnes v naprosto nečitelné rozvojové pomoci, ať je strana, dvoustrana často nekontrolovaná, často nekontrolovatelná, nevyvozuje z toho e, přínos, který přínos z té pomoci, kterou poskytuje. To je, ten, ten přínos může být třeba francouzská vlajka nebo evropská vlajka, může to být taká určitá forma politického vlivu, rozvojová pomoc. Některé státy, pamatuju se, že jsem se tady setkal s paní Evou Žolí, která nám říkala na konci zasedání, my nemáme váš problém, protože my, Norové, jsme nikdy nebyli kolonizující zemí. Jistě, kolonizující země se vždy snažily mít privilegované vztahy se svými někdejšími koloniemi, možná jako Eh, že si to udělili za trest nebo s kajícností, nebo proto, že třeba mají pocit, že by měli vynahradit něco z té doby. Nicméně je to významná politická vazba. A jak jsem říkal, to se ukázalo, když byla zbouraná berlínská zeď. Když jsme dočasně eh, se dostali z bipolárního do více jaksi multipolárního světa, tak najednou došlo k poklesu rozvojových pomocí ve všech zemí. A, a postupně vlastně do konce roku eh, došlo zase k nárůstu tě rozvojové pomoci. To znamená, rozvojová pomoc zpravidla je spojená s určitými geopolitickými prioritami, které mají svoji bezpečnostní složku a ta není zanedbatelná. Francouzské partnerství to neznamená jako nějaké myšlenky pod čarou, to jsou zcela jasné myšlenky. A náš ovšem v současné době, je, to je nový aspekt, na který se hodně eh, klade důraz, Eh, a my to tam popisujeme, tu genezi rozvojové pomoci ve Francii, která vždy byla jakýmsi dědictvím křesťanské kultury, později neokolonialismu mezi Francií a Afrikou a potřeby změnit věci, a, a jakmile se věci mají měnit, jsou na to potřeba dva. To znamená, že rozvoja, rozvojová pomoc může probíhat jedině v rámci partnerství. Nedá se to dělat tak, že ten, kdo dává, rozhoduje. Musí to být spolupráce a partnerství mezi zemí dárcovskou a zemí přijímající. A konečně, co se týče politické dimenze, když Francie říká, a to máme ve své zprávě, že je potřeba nově centrovat rozvojovou pomoc hlavně na subsaharskou Afriku. To je politika sousedství, to je zcela jasné, musíme se na to nově soustředit, protože ta pomoc je dnes naprosto nečitelná, rozmělněná, nekontrolovaná. A co se týče vašeho návrhu, pane Gerenci, to figuruje v naší zprávě. Uh, Jestliže dáváme přednost půjčkám spíš než darům, tak to vedlo k tomu, že nejchudší státy, které nedosáhnou na půjčky, protože je nemohou vracet, ty pak budou ještě chudší a, a vlastně zůstanou na okraji. To jste řekl velmi správně a to my jsme taky dali do těch našich návrhů. Děkuji. Já, abych doplnil slova pana Baketa Připomněl bych pár věcí. Nejprve tedy odpovím na zbylé otázky. Co se týče problému, který máme s čitelností v našich vlastních institucích, my jsme v průběhu naší misi, my se navrhli několik doporučení. Mimo jiné doporučujeme, aby byla lepší čitelnost a transparentnost systému, doporučujeme zjednodušit institucionální systém Francii, aby bylo lepší to politické vedení a žádáme, aby se více zapojil parlament. Co navrhujeme? Jak se má eh, parlament zapojit? Eh, jedná se o přijetí rámcového zákona o rozvojové politice Francie. Eh, každým rokem v parlamentu by měla proběhnout rozprava na téma rozvojové politiky na základě zprávy předložené vládou. Eh, zapojit parlament do revize odvětvových politik a strategie rozvojové politiky. To znamená, že my bychom si přáli, aby se ty potřeby za, eh, jak si zapracovaly, proto abychom měli tedy lepší nástroje a lepší zapojení parlamentu. Dále pak otázka ohledně koncentu. našich návrzích bychom chtěli zlepšit jakousi upřímnost a transparentnost financování, protože dát si 0,7% eh, do eh, pravidel, ano, ale také hlavně respektovat doporučení GATU a OECD v rámci našeho financování rozvojové pomoci. Jsou prostě věci, které by bylo lepší jak si nezaučtovávat a proto je potřeba být transparentnější a důslednější. Takže tolik pro doplnění. A vy, když jste, pane Gerenci, zmínil řadu vazeb, možná by bylo zajímavé, položit jakýsi základ aktivnějšího partnerství s Evropským parlamentem. Myslím, že by bylo zajímavé, jak si dát si navzájem k dispozici nástroje a společné strategie, tak, aby byla ta e, pomoc skutečně efektivní. A jestliže nám něco opravdu chybí, pak je to nedostatečná komunikace s našimi občany, abychom prokázali, že veřejné prostředky jsou využity účelně a paní Keller v jednu chvíli říkala, že ten boj s chudobou je samozřejmě zásadní, ale to se neobejde bez zapojení populace všech zemí, které představujeme, protože populace se stotožňuje s nějakou strategií a je potřeba tedy s nimi komunikovat a podobně. A my doufáme, že naše přítomnost tady pomůže třeba nastartovat nějaký proces nebo e, využít více synergií v oblasti rozvoje. Děkuji. D'accord. Madame Atou. Paní Atu. Merci. Euh, Děkuji. Já jsem sama francouzská a nejsem členkou eh, rozvojového eh, výboru pro rozvoj, ale pro eh, zahraničního výboru. A vy jste tady, pane kolego, říkal, že je potřeba jednat se státy, protože, a to je problém, protože někdy nedělají to, co by měli. A tak se ptám, zda Eh, v důsledku toho demokratizačního pohybu, jestli by nebylo dobré znovu zahájit jednání se státy, třeba které nemají legitimní vládu, ale autokratickou vládu, jestli by se nemělo spíš jednat s těmi národy eh, a dát si čas na jednání s lidmi a ne se státy, zvlášť když víme, že eh, jsou to třeba nedemokratické režimy. Třeba eh, podívejme se například Libie a Tunisko. Eh, co jsme dělali? My jsme jednali s Kadáfím, jednali jsme s Benalim a, a národy často nebyly vyslyšeny. Takže jak podle vás postupovat proto, abychom nepokračovali? A souhlasím s vámi, když říkáte, že prioritou je teď Eh, spolupracovat se subsaharskou Afrikou. Dobře, ale tam přesně víme, že mnoho prezidentů a vlád v subsaharských státech nezastupuje reálně svůj národ. Takže zase budeme jednat s autokraty. Já se obávám, že nebudeme moci pokračovat, eh, jestliže je naší vůlí dostat národy z chudoby, tak Eh, bychom neměli jednat s autokraty. Já jsem se před několika lety setkala s představitelem ministerstva zahraničí ve Francii a on říkal, no jo, vy jste lidskoprávníci. Eh, a bylo to takové pohrdavé, jako eh, vůči těm, kteří říkají, a to se musí ale poslouchat lidi, protože mnoho vlád je autokratických. A jak na to? Chtěla bych říci, že pokud bychom naslouchali nevládním organizacím, Afričanům, kteří se zabývají těmito otázkami a kteří mají vůli dostat svůj lid eh, z chudoby, tak říkají vy ve finále vaše rozvojová politika, my o ní nestojíme. My bychom chtěli eh, rovné vztahy my chceme, abyste nám platili za naše zdroje e, e, řádnou cenu, chceme, abyste k nám nepřistupovali nadřazeně. A tak já se ptám, jestli má smysl pokračovat v této rozvojové politice a jestli by to nebylo lepší už nastoupit na e, partnerské vztahy rovného s rovným. Děkuji a dám slovo panu Kristovi. Já bych se začal od konce, to partnerství. Naše představa, a to bylo předmětem Lisabonského samitu, Evropa a Afrika chtějí vytvořit nové partnerství. A v duchu našich politik jde právě o tento rovnoprávný vztah. Ovšem tady je určitý problém. Jaké vztahy můžeme udržovat s řadou režimů? já mám dojem, že my jsme tady už vytvořili parlamentní demo, diplomaci a jejím prostřednictvím se snažíme setkávat s poslanci, mm, zastupiteli, snažíme se s nimi vytvořit konstruktivní vztahy, které umožňují eh, seznamovat se s těmi demokratickými systémy. Samozřejmě nechceme nikoho poučovat, ale jsme vždy připraveni navázat vztahy s politickými partnery, protože samozřejmě jde o politiku. A tato parlamentní diplomacie si zaslouží posílení. A existuje také další systém, který by mohl zlepšit tu výměnu, a to je decentralizovaná spolupráce. Decentralizovaná spolupráce je vynikající nástroj, kde prostě jednotlivá města nebo združení si mohou vytvořit jakési eh, vztahy, které budou přispívat k právnímu státu, protože právní stát je taky jedním z, z cílů mm, nevládních organizací. Ale bylo by iluzorní představovat si, že ze dne na den takové vztahy navážeme. Podívejte se na Tunisko. Tuniský lid sám zareagoval. A díky tomu nadšení a odhodlání tuniského lidu se podařilo eh, jak si nastartovat demokratický proces a to můžeme jedině podporovat. Můžeme tady jak si soudit různé režimy, které ještě přežívají tu a onde, ale bohužel nemůžeme věci změnit ze dne na den, jinak než třeba to parlamentní diplomacií, vztahy, spoluprácí mezi městy a podobně. Existuje celá řada nástrojů, které daleko snaž, ono je snažší vyjadřovat kritické názory, než vytvořit autentický nástroj, protože neexistují e, žádná jednotná pravidla, neexistuje e, něco, co by umožnilo ze dne na den e, změnit autoritářské režimy neexistuje dneska nějaký snadno použitelný nástroj, který by to změnil, jak vy naznačujete, ale společně prostřednictvím parlamentní diplomacie, prostřednictvím politiky decentralizované spolupráce bychom případně mohli změnit tyto režimy. Jestli dovolíte, já bych tomu ještě něco dodal. Máte pravdu. Existují země, které odmítají pomoc. Eh, říkají tomu fatální pomoci, ještě jste o tom četli. Ale když mluvíme o partnerství, tak co to znamená? Znamená to rozhovor mezi rovnými. Příliš dlouho to fungovalo tak, že my jsme někomu pomáhali v nějakém projektu, který jsme si vybrali my a který nemusel nutně být skutečně projektem, který by pomohl té zemi které jsme se snažili pomáhat. A přitom jsme se ještě snažili z toho získat nějakou návratnost našich investic. A to už prostě takhle dál nejde. My chceme skutečné partnerství. Když se podíváte na Větnam, tam se pracovalo na hanojském metru. My jsme museli jednat eh, s místní politickou nějakou mocí, která pravděpodobně asi není demokratická podle vás. A oni nám říkali, dobře, tohle chceme a tohle nechceme. Prostě si vybírali to, co skutečně mohlo nějak pomoct jejich rozvoji a co by případně pomohlo nám a naší představě o rozvoji, což ovšem nemusela být představa jejich. A já vám musím říct, že tohle je opravdu to nejlepší, protože to je takový jasný, zodpovědný dialog a víte, kterým směrem se to ubírá. Je lepší, když vám něco odmítnou, než jim vnucovat něco, co pro ně prostě nemá smysl. A za druhé, když říkáte, že je třeba no, zaplatit eh, odpovídající cenu. Když se podíváte-li na naše praktiky v úvozovkách pomoci pro rozvoj, tak to přece vůbec nefunguje. My pomáháme, ale přitom si necháváme za to dávat eh, výhodné výhodné koncese na dlouhou dobu. Takže Takhle by to nešlo. My bychom měli eh, v podstatě vyhovět těm politickým režimům, pokud to nejsou nějaké úplně zvrácené politické režimy. To si musíme neustále uvědomovat. A potom třetí věc, o tom mluvil můj kolega, eh, pomoc, které se účastní všechny komunity a je pravda, že eh, je možné pomáhat rozvoji jen v případě, že ta země to chápe a že to přijímá, protože pokud je to na jejich úkor, tak to není možné. Není někdy možné přijmout půjčky eh, v době krize, eh, když eh, tam ten lid trpí a žádat vysoké úroky. Já si myslím, že je třeba, abychom si to vždy jasně vysvětlili, aby ta země skutečně chápala, co se děje. A myslíme si, že tohle je takový dobrý nástroj, jak vysvětlit těm komunitám, k čemu jim ta spolupráce vlastně je. A já bych tady byl možná ještě radikálnější než můj kolega. Já myslím, že ta decentralizovaná spolupráce by přece měla být trošku centralizovaná, protože Není možné, aby většina pomoci šla do Burkiny Faso, do Mali a Nigeru a abychom všechno ostatní nechali stranou, protože to je takové moc jednoduché vybrat si tyto země, protože tam se ví, že je tam opravdu špatná situace. Ale jsou další země, kde by ta decentralizovaná spolupráce dosti pomohla a možná by bylo dobré se nad tím ještě zamyslet. To je také jeden z návrhů, které jsem předložila. Ok, voilà, personne euh, ne demande plus la... Dobře, tak nikdo další už slovo nechce. Takže ještě jednou poděkujeme panu Baketovi a panu Kristovi za to, že přišli do Evropského parlamentu. Doufám, že budeme moci pokračovat, nebo spíše začít s nějakou úzkou spoluprací s francouzským parlamentem. Ostatně, jak víte, už zítra odpoledne budeme mít diskuzi s národními parlamenty, včetně znovu eh, s francouzským parlamentem a bude se tam mluvit o podmínosti pomoci eh, respektováním lidských práv. Takže já vám velmi děkuji, pokud si to přejete, tak můžete zůstat. A teď eh, uděláme dvouminutovou přestávku. Děkuji.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 k dalšímu bodu, je to paní Levin, já nevím, jestli vám nekomolí jméno, a její stanovisko týkající se návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu mezi Evropskou unii a Marokem, jedná se o rybolovná práva a finanční příspěvek pro dohody a e, máme se vyjádřit, tedy schválit nebo odmítnout tento návrh. Prosím, paní Levin, máte slovo. Um, a... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přišla z rybářského výboru zrovna, tam jsme mluvili o téže otázce a měli jsme tam na zpravodaj z Alde, pana Holena. Já bych vám chtěla popsat kontext této dohody. První dohoda v oblasti rybářství mezi Evropskou unii a Marokem byla podepsána v roce 95. Tehdy to bylo v podstatě nejdůležitější dohoda v oblasti rybolovu mezi Evropskou unii a třetí zemí. Nicméně strany ne, rozhodli o obnovení protokolu v roce 99, takže jsme až do té současné dohody, eh, která vstoupila v platnost v únoru 2007, žádnou dohodu neměli. Ten protokol z roku 2007 měl trvat čtyři roky, takže vypršel v únoru tohoto roku. No a teď jednáme o takovém o takovém provizorním prodloužení této dohody. To je věc, kterou komise vyjednala velice rychle v lednu a únoru tohoto roku. A abych vám vysvětlila, proč mluvíme jen o dočasném prodloužení protokolu a ne o nové dohodě. V květnu 2009 výbor DEVE požádal právní službu Evropského parlamentu o stanovisko, co se týče toho, zda takováto dohoda je skutečně legální, protože to pokrývá i vody západní Sahary. Západní Saharu eh, Marocké království považuje za nesamosprávné území, v podstatě je považují za součást svého království. Eh, nicméně Toto neuznává OSN. OSN nepovažuje Maroko ani za vedoucí eh, vládu, spravující moc eh, pro západní Saharu, ale jakožto mm, spravující moc de facto. A podle různých usnesení a usnesení Bezpečnostní rady z roku 1992 měl být tento spor původně vyřešen referendem aby se místní populace mohla k tomu vyjádřit, aby měla nějaký prostor pro sebe určení, zda chtějí tedy spadat pod Maroko nebo ne. Ovšem k tomu referendu ještě nedošlo, protože eh, ty dvě strany nebyly schopny se dohodnout na tom, kdo by měl mít hlasovací právo. Samozřejmě, že saharskému lidu dělají velké starosti maročtí kolonizátoři, eh, kteří se v oblasti usídlují, protože jsou štědře dotováni mareckou vládou a mohou být teď považováni za sárskou populaci. Takže před dvěma a půl rokem jsme položili otázku právní službě, zda takováto dohoda, kde by evropští rybáři měli eh, přístup do západosárských vod. Zda takováto dohoda je skutečně v souladu s mezinárodním právem. A eh, v roce 2009 jsme dostali odpověď, právní služby parlamentu, tady na výboru byla ta odpověď prezentována a odpověď byla, že ne. Právní služba vycházela z právního stanoviska, kterou vydal eh, bývalý eh, právní poradce OSN Hans Korel, eh, který říkal, že správní moc může využívat přírodní zdroje takovéto nesamozprávné oblasti v případě, že je toto v souladu s přáním Eh, lidí žijící na tomto území a zda jim toto je ku prospěchu. Právní služba parlamentu tedy tu dohodu proskoumala, proskoumala všechna čísla, všechna fakta, která jim komise dala k dispozici a neschledali, že by eh, takovéto partnerství bylo nějak prospěchu místní populaci, anebo že by dokonce bylo v souladu s jejím přáním. A proto právní služba této, tohoto parlamentu doporučila, aby tato dohoda byla přerušena a nebo aby byla vyjednána na novo s tím, že by se z ní vyloučily vody západní Sahary. Toto se prezentovalo také na rybářském výboru. A bylo tam hodně otázek poslanců, no a protože tam byla značná, značný politický nátlak, e, začali jsme klást Maroku otázky. Zda tato dohoda skutečně tedy nějak prospívá té místní západozářské populaci nebo ne. Marocké úřady nám ovšem neodpověděly. Měly odpovědět do srpna 2010. Potřebovali jsme tu odpověď, abychom mohli zhodnotit, eh, zda eh, je ta dohoda v souladu s mezinárodním právem nebo ne, abychom mohli vyjednat novou dohodu, až ten protokol v únoru vyprší. Maroko ovšem žádnou odpověď nezaslalo, a to až do 13. prosince minulého roku, což bylo dva měsíce před vypršením dohody. A ta fakta, která nám zaslali, byla velmi povrchní. Máme to v PowerPointové prezentaci na sekretariátu výboru pro rybolov. Já si myslím, že k tomu mají přístup všichni poslanci, ale v podstatě se tam jenom popisuje marocká rybářská politika. Rozhodně to nějak nehodnotí, jaký dopad by měla tato dohoda. Vůbec tam ani nezmiňuje západní Sahara. Jen se tam zmiňují nějaké investice v Maroku, ale v podstatě se tam nic zásadního neříká. A komise tedy požádala parlament a radu, aby ten protokol prodloužili jen na rok. To je takové provizorní prodloužení, aby komise mohla zhodnotit tato fakta a rozhodnout se, jak dále pokračovat. Výbor pro rybolov byl velmi zklamán, protože zpravodaj výboru pro rybolov má jednu hodnotící zprávu, jen jednu hodnotící zprávu té dohody, kterou provedla nezávislá konzultační agentura, která by měla provádět eh, takováto hodnocení. Ovšem ta zpráva byla k dispozici jen ve francouzštině. Zpravodaj výboru eh, pro rybolov bohužel nemluví ani nečte francouzsky, takže pak dost dlouho trvalo, než se to přeložilo, aby si to zpravodaj mohl přečíst a provést svoji práci. A proto se o tom jedná na výboru pro rybolov teprve teď. A prodloužení protokolu prodloužený protokol v podstatě vyprší zase v únoru, takže je to opravdu trochu na poslední chvíli. Já bych vám chtěla říci, proč, z jakých důvodů já e, jsem proto, abychom nepodpořili další prodloužení protokolu. Za prvé, myslím si, že je naprosto nepřijatelné, že Maroko zcela odsunulo stranou ty otázky komise na to, e, zda ten protokol e, je nějakou prospěchu populaci západní Sahary. V podstatě se k tomu prostě vůbec nevyjádřili. A také jsem vám chtěla říci, že v roce 2009 výbor pro rybolov vznesl otázku na Maroko, zda bychom tam mohli eh, vyslat eh, delegaci, eh, takovou studijní delegaci někdy v roce 2010. A v květnu nám marocká vláda napsala, že bohužel nás nemohou v této době v zemi přijmout ta navrhovaná doba bylo kdykoliv během roku 2010. Takže oni v podstatě vůbec nechtěli, abychom tam jeli, aspoň tak si to vysvětlujeme. Takže já si myslím, že schválit tuto dohodu by v podstatě jenom odměnilo takovéto taktiky, což přece není přijatelné. Oni nám vůbec neodpovídají na otázky, nechtějí přijmout delegaci Evropského parlamentu. A za druhé, Teď máme tu hodnotící studii, kterou si mohou přečíst všichni, všichni. Máme ji v angličtině i ve francouzštině. No a je to ta nejnegativnější hodnotící studie, jaká byla kdy vydána k jakékoliv evropské dohodě o rybolovu. Za prvé, co se týká zhodnocení rybích populací. V podstatě všechny rybí populace v marockých vodách jsou příliš loveny s jedinou výjimkou a to jsou sardinky na jihu. A jich to jsou ty záporozářské vody. A kdybychom i začali ještě více využívat tohoto rybolovu, e, jsou tam také makrely a kranas obecný, ovšem e, tyto rybí populace jsou už příliš decimovány, takže to rozhodně nemůžeme doporučit. My jsme o tom mluvili před chvílí na tom výboru pro rybolov a někdo tam říkal, že Evropská unie v podstatě loví jen eh, zlomek ryb, které jsou v této oblasti vyloveny. To je pravda, ale je to přece otázka principu, který Evropská unie podporuje, že bychom měli mít dohody jen eh, k nadbytečným rybím populacím a nikdy bychom neměli soupeřit s místními rybáři v žádné zemi, se kterou máme nějakou dohodu o rybolovu. Takže to je jeden eh, také velmi dobrý argument, proč tuto dohodu už neuzavřít. A za třetí, to je odvětvová podpora, která je velmi důležitá pro náš výbor. 13 milionů 500 euro ročně by mělo jít do rozvoje místního marockého rybolovu. Ovšem, ta studie ukazuje, že pouze 15 těchto peněz bylo skutečně využito. Jsou tam ty takzvané problémy s absorpcí finančních prostředků. Maroko tvrdí, že to je jenom 0,2 celkových investic do rybolovu v Maroku mezi lety 2008 až 10. Cílem marocké rybolovné politiky je navýšit domácí produkci. Takže ta odvětvová podpora je eh, považována za v podstatě nedůležitou. Rozhodně rybolovný sektor v Maroku nijak nerozvinula. To jsou závěry té hodnotící studie, tedy kde se také říká, že to byl jasný neúspěch, což je poměrně silně řečeno. A další zajímavý aspekt této dohody je, do jaké míry je skutečně prospěšná. 1,9 milionů euro zaplatili rejdaři a evropští daňoví poplatníci zaplatili e, také velmi vysokou částku. Prostě 95% v podstatě nese veřejný sektor, což je nejvíce ze všech dohod rybolovu, které máme. Ale je tam ještě další zajímavost. Tato dohoda je v podstatě eh, nejméně efektivní, co se týká nákladů. E, podle studie v podstatě každé euro vedlo jen k 0,65 euro návratu nebo přidané hodnoty, což je opravdu nejnižší efektivita ze všech našich rybolovných dohod. Také se tam ukazuje, že eh, ty povinné doložky o vykládce tam nebyly dodrženy, Eh, naše flotila eh, nevyložila svůj úlovek v Maroku, což měla. Ovšem eh, nemá to žádný dopad na stabilitu našeho trhu, protože tento úlovek je skutečně jen zlomkem potřeb evropského trhu s rybami. Navíc ta zpráva říká, to je pravda, že ty výsledky byly skutečně získány jen za velké snahy. Takže eh, pak se to ještě probíralo na výbor pro rozpočet. Tam také nedoporučili, abychom schválili tuto dohodu. Říkají, že to ani není pro Evropskou unii eh, výhodná dohoda. Výbor pro rybolov je také proti dalšímu uzavření dohody. To je také doporučení vašeho zpravodaje. A chtěla bych ještě říci, že možná by se daly najít také politické důvody. Na posledním zasedání ve Štrasburku parlament nechtěl schválit to, že by se ta dohoda měla zaslat Evropskému soudnímu dvoru. To bylo velké zklamání. Ale já si myslím, že bychom měli být opatrní. Musíme být opatrní při našem rozhodování po tom arabském jaru a myslím si, že bychom rozhodně neměli prostě ponechat stranou principy mezinárodního práva, ochrany životního prostředí, anebo eh, vůbec takové ty základní ekonomické zásady. A proto ani já nedoporučuji uzavření této dohody. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo našim poslancům, nejprve pan Deva. Děkuji, paní předsedkyně. Já zcela souhlasím s kolegyní, která velmi trpělivě a v klidu prošla veškeré důvody, proč nepodpořit. Je to skutečně skandál. Tato kolonizace západosárské populace, to, že žijí eh, v táborech, to, že je zde, že zde byla postavena ta eh, zeď, v podstatě novodobá velká čínská zeď a my prostě chceme přimhouřit oko. To není správné. Buď náš parlament a celá Unie stojí za určitými hodnotami, anebo ne. Pokud stojíme za hodnotami, pak jsou jimi demokracie, lidská práva, ochrana těch nejslabších a Samozřejmě možná nejlepší, největší přínos pro ty nejchudší a nejslabší. Tady skutečně jde o tu nejchudší populace, která byla umístěna do táboru, kde už žije celá leta a s tím musíme skoncovat. Nesmíme dopustit, aby nadále převádal takovýto koloniální přístup. Za situace, kde bychom měli pomáhat oběma stranám, aby vyřešili svůj spor podle mezinárodního práva. Proto, paní předsedkyně, myslím, že na čas, abychom řekli, že stačilo. Děkuji. Děkuji, pane Deva. Nyní pan Berman. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem našeho stínového zpravedeje eh, Norberta Noise, který dnes nemohl dorazit, chci vyjádřit eh, svůj obrovský obdiv nad touto koncizní a jasnou zprávou Izabel Levinové. Ta zpráva je vynikající, její argumentace je skvělá. Ten text je nesmírně přesný. Pokud dohoda o rybolovu nemá mít žádný pozitivní dopad na, na marocký rybolov a dokonce ani na zaměstnanost v Maroku, Eh, to přináší velmi málo pracovních míst a, a když eh, ustanovení o povinném, eh, povinném do, dopravení výlovku na břeh nejsou respektovány, když je nákladová efektivnost tak nízká, když jsou rybí populace nadměrně vyloveny, anebo jsou vyloveny na hranici únosnosti, pak musíme být velmi, velmi obezřetní. Já si myslím, že tady jasně vystupuje do popředí otázka potřebnosti této dohody. Její zákonnost je rovněž více než sporná, ale Evropský parlament v minulém týdnu se rozhodl k mé nespokojenosti zákonnost neprověřovat. Nicméně je zjevné, že tato dohoda nepřináší přínos obyvatelstvu, tedy té západosaharské populaci. Nemáme žádné signály v tom směru, že by to nějaký přínos představovalo tato populace velmi zranitelná a pokud ji nebudeme chránit my, tak kdo jiný. Proto Izabel Levinová má naši plnou podporu. Děkuji. Ano, přesně tak. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Weigel. Thank you, chair. I would... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve rád poděkoval naší kolegyně zpravodajce paní Levinové za její vynikající prezentaci Chci vám poděkovat také proto, že jste investovala nejenom své znalosti a, a, a údaje, ale zároveň eh, jste tu věc uvedla do reálné politické perspektivy, k čemuž vám blahopřeji. Eh, já eh, jsem se cítil velmi špatně minulý týden ve Štrasborku, když jsme řekli ne, když jsme vyslovili své ne mezinárodnímu právu. Šlo vlastně o vyjádření nedůvěry v mezinárodní právo. Já si myslím, že na takovéto chování se nemůžeme dovolit, protože v tuto chvíli svět nedisponuje ničím lepším pro zaručení bezpečnosti malých národů a chudých obyvatel planety než právě mezinárodní právo. To znamená, že jde o otázku dodržování či nedodržování mezinárodního práva a samozřejmě jde o téma vysoce spolitizované. Já Nyní nebudu zacházet do čistě politických aspektů věci, ale myslím, že eh, už by nám mělo stačit jako varávání, že zde je v sázce důvěryhodnost Evropského parlamentu. Pokud budeme naslouchat partikulárnímu zájmu jednotlivých zemí či lobby. Tady jednoznačně jde o nedodržování mezinárodního práva a skutečnost, že Maroko tak postupovalo, eh, když jsme pouze požádali o informace, o jasné údaje o tom, jak to vypadá s našimi prostředky, které nakládáme na rybolov, eh, tak to svědčí o tom, do jaké míry se marocká vláda eh, se marocká vláda cítí být jista jakožto okupant na území, na kterém nemá právo eh, vůbec eh, se vyskytovat. Maročané pouze dostali právo uspořádat si referendum o právu na sebeurčení, ale zbytek je ve směs kolonialismus ve své nejhorší anachronické podobě a situace je naprosto nepřijatelná. Z těchto důvodů a z důvodů, které jasně nastínila zpravodajka, myslím, nemáme na výběr, než říci ne takovéto dohodě a zdůraznit našem partnerům, v tomto případě je partnerem Maroko, řeknu pouze jedno slovo. Když jsme posledně jednali o této dohodě, o našem přístupu a o návrhu kolegy Dafa k tomu zase obrátit na Evropský soudní dvůr. A několik kolegů několik kolegů tvrdilo, že bychom měli vzít v úvahu, že Maroko je tak říkajíc jedinou demokratickou zemí v současné době, mezi arabskými zeměmi v arabském světě. To je o důvod více, proč by Maroko mělo dodržovat mezinárodní právo. Tento argument je skutečně falešný a nemůže sloužit jako záminka pro to, abychom stvrzovali nezákonné chování. Proto zopakuji, že jediný správný postoj je nepodpořit tuto dohodu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Pongovi. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodajce za její prezentaci, za její návrh. A musím říct, že já mm, půjdu proti proudu, proti názorovému proudu vyjádřenému zde dnes odpoledne. Musím říct, že nezdílím názor zpravodajky. Zdá se mi důležité, aby se rozvojový výbor, výbor e, vyslovil tak, že, pod, že dá svůj souhlas této dohodě. A to ze dvou důvodů. Jednak z technického důvodu jde o prozatímní dohodu která je již v platnosti od února 2011, s tím, že platnost vyprší v únoru 2012. Eh, eh, Praktický zájem, který by souvisel s, ne, s neschválením protokolu, je velmi omezený vzhledem k stavu eh, populací ryb, které byly vyloveny, prodány. Není možné je nyní vrátit do jejich habitatu. A pokud je o sektorový aspekt protokolu, Hovořilo se zde o těch 13 milionech 500 eurech, či 500 tisících eurech. E, tady už by nesla z parlamentu měl citlivější dopad. Pokud by celá e, sektorová podpora byla poskytnuta Maroku ještě předtím, než parlament rozhodne, pak by Maroko muselo vrátit část pomoci poskytnuté, e, poskytnuté Evropské unii v rámci prozatímní dohody pro spolupráce. Nicméně je to především z politických důvodů, Eh, proč mi nepřipadá vhodné tuto dohodu odmítnout. Maroko je nyní v plném vývoji, arabské jaro vdechlo svěží reformní vítr eh, vývoje eh, v tomto regionu a proto je klíčové nyní podpořit Maroko a vyslat signál politické otevřenosti k dialogu. Odmítnutí dohody by patrně obyvatelstvo země nepochopilo. Lidé by se tázali, proč se k něm Evropa obrací zády právě v době, kdy probíhá reforma e, zprávy řízení věcí veřejných. Já tady předložím pozvací návrh, e, v němž budu žádat, aby parlament tuto dohodu schválil. Děkuji. Děkuji, pane Pongo. Pan Verman požádal o slovo. Já mám jenom jedno upřesnění, e, pane Ponga. Když čtete zprávu Karla Haglunda, je velmi jasné, proč došlo ke skluzu, proč došlo ke spoždění v našem přístupu k této věci. Zpráva totiž eh, byla parlamentu předána až v červnu 2011, kdy už celá věc od února platila. Šlo o chybu Evropské komise, nikoli naše pochybení. A to samo o sobě nám nemůže bránit v tom, abychom plně vykonávali své demokratické pravomoci. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan Martinez. To, co uvedl pan Ponga, mi velmi usnadňuje situaci. Prakticky vše, co jsem chtěl, aby zaznělo, již veslovil pan Ponga. E, myslím, že tady jsou směšovány některé věci. Někteří používají argumenty, které neodpovídají reálné situaci. Eh, například se tady hovoří o porušování mezinárodního práva, jakoby k tomuto porušování nesporně docházelo. Ve skutečnosti realita je jiná. Pokud můžete naprosto zaručit na úrovni OSN či parlamentu, že bude eh, dodržováno mezinárodní právo, tak eh, to je jedna věc. Ale nám zde jde o to, že to možná není. A já mohu zcela jasně říci, že tato dohoda není porušením mezinárodního práva. Někteří zde tvrdí, že tato dohoda porušuje mezinárodní právo, ale tomu tak prostě není. A druhá věc je ta, že Evropský parlament v žádném případě E, není povinován konzultovat se třetími stranami ve svém rozhodování o tom, zda dohodu schválit či nikoli. E, ta věc je plně v naší kompetenci. Někteří přítomní se možná domnívají, že jsou bdělejší než ostatní, nebo e, promlouvají hlasitěji a hlasitěji se domnívají vyjadřovat svoji solidaritu s obyvatelstvem západní Sahary. Pan Viges například hovořil o táborech, o solidaritě eh, s jejich obyvateli, ale eh, moje otázka zní, kde jsou tyto tábory, kde jsou umístěny, eh, na čím území se vyskytují tyto tábory, o kterých hovořil pan Deva, která moc ustavuje tyto tábory na svém území, kdo to vše organizuje, provozuje. pod koho spadají. Kdo je zodpovědný za, za další provozování těchto táborů? Jistě o tom někdo rozhoduje. Kdo má na svědomí to, že podmínky v táborech jsou stále tak strašlivé, eh, respektive, že tady, že, že prostě ty tábory i nadále eh, fungují, protože eh, tábory nejsou záležitostí ani Maroka, ani západu Saharanu. Takže otázka zní, jaké by to mělo dopady, kdybychom, kdybychom pozastavili tuto dohodu. Ona to vlastně není dohoda, vlastně jde o prodloužení eh, platnosti dohody, což má pouze umožnit v přechodném období vyjednat lepší dohodu. Čili jde pouze o prodloužení určitého rámce, takového mluvě nad lepší dohodu, eh, s tím, že tady to vyprší v únoru 2012 a proto, a proto do února 2012 eh, musíme vyjednat dohodu lepší, která bude odpovídat mezinárodnímu právu, eh, která bude naplňovat podmínky Evropské unie, přinese prospěch Maroku, Maroku a také těm i v jejichž vodách eh, bychom rybolov provozovali. To znamená, že eh, určitě eh, se budeme snažit vyjednat lepší dohodu ve všech těchto aspektech, které jsem zmiňoval, ať už jde o zájem Maroka, zájem Evropské unie, či zájem, zájem obyvatel v jejichž vodách budeme lovit. A je tady třeba řešit, jaké dopady by mělo odmítnutí Eh, prodloužení dohody. Na to správně poukázal pan Ponga. Co by to znamenalo, kdybychom odmítli prodloužit eh, tuto dohodu dalších eh, šest či kolik měsíců? Nyní už zbývá vlastně jenom, zbývá jenom čtyři měsíce do února. No a nyní, jakožto člen tohoto výboru, chci říct si, že tady se mohu připojit ke slovům pana Pongy a Eh, rád bych se s vámi podělil ještě o jednu věc na základě zkušenosti s jinými zeměmi. Mám dojem, že Maroko nemá až tak velký zájem o podpis této dohody. A pokud i Maroko nechce podepsat, eh, to je jeho věc. Ale my bychom měli sledovat to, jaké alternativy existují pro Maroko či jiné africké země. Pokud eh, tato země, eh, pokud, eh, pokud se řekne, že se neprodlouží tato dohoda, nevyjedná se nová dohoda s EU, co nastane? Jistě se na Maroko obracejí i jiní partneři, to jistě víte. Jsou na zemi země, jako je Čína, či Japonsko, nebo Rusko, které již také podepisují rybolovné dohody se třetími zeměmi. Respektive ano, s jinými zeměmi. Eh, možná se mnou nesouhlasíte, ale mám zrovna tak právo se vyslovit jako vy. Eh, ať spolu souhlasíme či nikoli, každý se může vyjádřit. Takže je třeba sledovat také důsledky celé věci. Myslím, že v současné době, možná je to pouze můj názor, je to dokonce možná pouhá spekulace, ale mám dojem, že Maroko až takový zájem o tuto dohodu nemá. A myslím, že ta rybolovná dohoda, kterou bychom mohli podepsat s Marokem, by jistě mohla mít, být výrazně lepší ve všech ohledech, ale a byla by to užitečnější pro Maroko, pro samotné rybáře, pro obyvatele daného regionu, pro, pro západosárský národ nikoli pro politické orgány. A mimochodem, já samozřejmě cítím solidaritu eh, s populací západní Sahary, ale politické orgány prostě v této oblasti nežijí, takže se postavme čelem k tomu, jaká je realita. A já mám dojem, že Maroko by mělo zájem o podepsání další dohody s Evropskou unii pouze v případě, že by to bylo součástí série dohod, které by politicky a hospodářsky byly pro Maroko zajímavé. Pokud jde o rybolov, na Maroko se obrací celá řada jiných partnerů, kteří vyčkávají a čekají na možnost podepsat s touto zemí dohodu, která bude pro Maroko daleko hospodářsky výhodnější, což může mít závažné dopady na rybolovný sektor. My jsme to zažili u jiných zemích, nemusíme zacházet ani příliš daleko, například Senegal. Pokud nějaká země nepodepíše dohodu s EU, potom podepíše jinou, která vůbec eh, nebude ošetřovat situaci ohrožených druhů a tak dále. Takže děje se pak to, pokud není uzavřena dohoda s EU, ale s jiným partnerem eh, dochází k výrazné újmě rybolovného sektoru. Eh, to je třeba mít také na paměti. Samozřejmě všechno to má eh, pouze relativní význam, protože ta dohoda vyprší za čtyři měsíce pokud během čtyř měsíců nebudeme schopni vyjednat seriózní, zajímavou, lákavou dohodu pro Maroko, tak stejně celá věc nebude úspěchem. Čili v tomto případě jde o pouhé gesto, má to opravdu pouze relativní význam, relativní dopad a proto souhlasím s panem Pongou, že bychom to měli schválit. Děkuji, pane Martinezi, a nyní předám slovo komisi, pan Alexandro, jestli byste mohl, prosím, stručně, bylo by to skvělé. Děkuji. Oui. Merci, madame. Ano, děkuji. Pokusím se být stručný ale počet řečníků dokazuje, jak je toto téma eh, důležité pro váš výbor. Je to téma vysoce symbolické a zásadní. Já se budu držet jádra věci, já sám přicházím z rybolovného výboru, eh, kterého se účastnila také vaše zpravodajka a já se pokusím odpovědět na některé ty odlišné otázky a pokusím se také vlhnout nové světlo na tuto rozpravu. Za prvé děkuji paní Levin za výbornou zprávu bez ohledu na rozdílnost názorů v jednotlivých bodech, které máme. Ona ve svém vystoupení tyto argumenty eh, jak si to plnila velice obratně a to je samozřejmě skvělé. Nicméně e, existují určité body, které si zaslouží reakci nebo úvahu. Za prvé, co se týče e, pomalosti toho vnitřního procesu mezi jednotlivými institucemi. Od parafování nového protokolu, jestli se nepletu, ke kterému došlo 27. února. Ano, došlo ke skluzu a nás to mrzí. Spravodaj výboru pro rybolov také e, vyjádřil politování, že zpráva byla napsaná v jazyce, kterému nerozumí. My chápeme jeho zklamání a zajistili jsme tedy překlad těchto dokumentů do jazyka, kterému může lépe rozumět, rozumět niancím obsahu. Takže to jsme učinili. A několik lidí se tady zmiňovalo o, o hodnotící zprávě, kterou vypracoval externí poradce. A je pravda, že tato hodnotící zpráva zdaleka není uspokojivá. A je pravda, že tato zpráva už byla vypracovaná před nějakým časem. Konkrétně ta část, která se věnuje absorpci um, prostředků marockými orgány, tedy absorpci prostředků určených na uh, toto odvětví, především v prvních letech existence tohoto protokolu, je pravda, a my jsme jak si to, na to upozornili a několikrát jsme to marockým orgánům opakovali, že je pravda, že ze začátku v té absorpci došlo k, k nedostatkům, k špatné absorpci. Maročané to zdůvodnili celou řadou příčin. Oni zatím čekali na vyhlášení národní rybolovnou strategii a jakmile tato strategie eh, marocká byla přijatá, tak potom jsme zaznamenali, že ta e, míra absorpce se značně zvýšila. Ovšem, mezi tím hodnotící zpráva už byla dokončená a ten mírný pokrok pak nebyl už zaznamenán v té zprávě. Je to detail, jistě, ale taky si zaslouží uvést. Několik řečníků také hovořilo o tom, e, o stavu rybích populací. Je pravda, že podrobná objektivní analýza té hodnotící zprávy uvádí, že tady ten, ta, že, že jaksi je negativně hodnocený stav všech po, rybích populací. Ovšem e, protokol, který máme s Marokem, se týká pouze omezeného počtu rybích druhů. Jedná se konkrétně o populaci, kterou, eh, rybí, kterou loví eh, drobní eh, rybáři a dále se jedná o pelagické populace. Co se týče hlavonožců nebo dalších korišů, ty protokol nepokrývá protože nebyly předmětem vyjednávání s marockými orgány a také proto, že stav té populace je takový, že nebylo možné eh, jak si čerpat z těchto zdrojů. Tím chci říci, že co se týče tedy populací, rybích populací, ta tabulka je obecná, zatímco by měla spíš být omezená pouze na ty e, rybí populace, které jsou předmětem tohoto protokolu. Dále, co se týče vlastní povahy tohoto protokolu, je to 12-měsíční protokol, byl dojednaný k čemu? Proto, abychom získali maximum informací, které umožní orgánům komise zahájit nebo nezahájit skutečná jednání o budoucím protokolu. Budoucím protokolu, který by jaksi měl logicky daleko delší platnost než jeden rok. A jsme toho názoru, že tento roční protokol je jakousi závorkou, jakousi etapou před případným dojednáním a uzavřením nového protokolu s marockými úřady. Ještě máte minutu, připomíná paní předsedkyně. Už máme veliké spoždění. Pokusím se být stručný, ale chtěl jsem tady předat určité poselství, je mojí povinností tak učinit. Takže jsme se s nimi snažili jednat tento protokol. To nebylo skutečné jednání, protože v podstatě se jedná pouze o prodloužení ustanovení protokolu předcházejícího s jedinou výjimkou, a ta je významná, a sice povinnost eh, pro marocké orgány informovat o e, přínosu pro všechny marocké regiony. Tedy jinými slovy, my jsme do toho za, začlenili zeměpisné rozložení toho přínosu, což tam původně nebylo. A to je vlastně ta přidaná hodnota v porovnání s dřívějším protokolem, která nám umožní před vypršením platnosti protokolu zhodnotit opodstatněnost případného nového jednání s marockými orgány o novém protokolu. Tím myslím, že jsem skončil a tak to budete jistě spokojená, paní předsedkyně, že jsem dodržel čas, který mi byl určený. Ano, jako všichni, děkuji. A nyní předám slovo paní Levin, paní zpravodajce, aby na, přednesla tedy závěr. Prosím, abyste také byla stručná, pokud možno. Děkuji, paní předsedkyně. Já odpovím jenom na eh, obavy pana Ponga on se ptal, nebo říkal, že pokud bychom toto neschválili, co by to znamenalo, že nemůžeme ryby vracet do vody. Samozřejmě to je pravda, ale jak pan Beman říkal, to je první možnost, kterou tento parlament má vyjádřit stanovisko k této dohodě. Není to chybou parlamentu. A princip je velice důležitý. Čili eh, eh, drancování, pokud by se jednalo o drancování populací, nebo že by to nebylo udržitelné, stejně bychom museli kompenzovat Maroko za ryby, které již byly vyloveny za uplynulých 8 měsíců. A co se týče situace v odvětví, pokud my odmítneme souhlas eh, s touto dohodou, tak brzy skonstatujeme, jak ve výboru pro rybolov, tak v tomto výboru, kam jak si parlament míří. Nicméně bude se hlasovat na plenárce a bude čas pro evropské odvětví se přizpůsobit. Já bych chtěla znovu zdůraznit, že my jsme neměli žádnou dohodu mezi lety 99 a 2007 a e, příslušné evropské odvětví to zvládlo bez problému. Takže já si myslím, že to není konec světa. E, co se týče odvětví, podpory odvětví, budiš, já jsem se se zástupci komise setkala před několika týdny, neproběhlo žádné nové hodnocení toho, jak tato dohoda je implementována v Maroku. Samozřejmě mělo by dojít k zlepšení takzvané absorpční kapacity Maroka, která byla velmi nízká. V loňském roce komise ani nevyplatila celou výši odvětvové podpory, protože prostě Maroko nevypotřebovalo ty peníze, jak mělo. Čili rozvojové aspekty této dohody, bych řekla, nejsou vůbec relevantní. Maroko samo investuje do rybolovu a oni nevypotřebovali evropské prostředky. A nová dohoda s, protok- s Marokem by přicházela v úvahu, ale bude to, musí to být pouze dohoda týkající se pouze na sever Maroka. A, nebo na sever, a to je to, co komise navrhuje. Měla by mít mandát jít a vyjednat eh, prostě dohodu s vyloučením problematiky e, západní Sahary. Já jsem to taky říkala panu Martinezovi. Ono by to usnadnilo také španělskému rybolovnému odvětví, které nyní e, loví v sousedních vodách, bychom měli prostě nějakou formu dohody, která by regulovala tento typ rybolovu, aby to bylo lepší, ale, ale ne ve e, vodách západní Sahary. A to bohužel komise neakceptovalo to bylo před tím arabským jarem. Já bych chtěla zdůraznit, že mnoho členských států hlasovalo v radě proti této dohodě. To není něco eh, naprosto jasného a nekontroverzního. My to musíme opravdu brát velmi vážně v parlamentu a vážně se nad tím zamyslet, než bychom se pokusili eh, zdůvodnit nějakou, tedy souhlas Myslím si, že do roka, že za rok by bylo opravdu žinantní, eh, jak si schválit rybo, eh, rybolov eh, na okupovaném území a hm, komplikovalo by to pak zase dále naše vztahy s Tuniskem, Libií nebo dalšími zeměmi. Děkuji. Já připomínám, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je do 17. října do 12 hodin v poledne. Takže, jak víte, koordinátoři eh, výboru pro rozvoj se rozhodli přizvat na základě žádosti pana Louis Michele, pana Roba Vose, koordinátora zprávy, kterou předkládá pracovní skupina pro překonání nedostatku při plnění rozvojových cílů tisíciletí za rok 2010, který vytvořil generální tajemník eh, OSN. Tato pracovní skupina se skládá ze 20 eh, organizací OSN, včetně eh, měnové, eh, Mezinárodního měnového fondu a, a Světové banky a Fondu pro ekonomický rozvoj a, a VTO. Skupina má za cíl monitorovat realizaci osmého cíle milénia, vytvořit světové partnerství pro rozvoj, a zúžit eh, mezi organizační spolupráci. Pane Vosy, jsme si vědomi toho, že toto partnerství dosáhlo velikých výsledků, včetně rekordní podpory eh, nejméně rozvinutým zemím, ale rok 2015 se blíží, tempo je pomalé a ještě je potřeba učinit veliké pokroky a ekonomická finanční krize kromě toho Eh, jak si staví před investory velké výzvy. Takže pane Vosy, já vás tady vítám a doufám, že tato výměna názorů bude zajímavá pro vás i pro nás. Takže já vám předávám slovo. <clears throat> Merci beaucoup. Eh, thank you very much. Děkuji vám za možnost přijít sem prezentovat tuto zprávu. Já se pokusím mluvit stručně, protože vím, eh, že nemáte moc času. Tak, abychom také mohli o té zprávě potom diskutovat. Jak už to bylo uvedeno, já tady teď prezentuji eh, zprávu pracovní skupiny. Není to zpráva o roce 2010, ale o roce 2011, tam je překlad ve vaší agendě. V podstatě Hlavní věc, kterou ta zpráva říká, je, jaký je současný stav věcí a jak se to eh, vyvíjí od posledního summitu pro rozvojové cíle tisíciletí, který proběhl minulý rok. Na různých summitech bylo uznáno, že jsme dosáhli značného pokroku při dosahování rozvojových cílů tisíciletí, nicméně ještě pořád jsme mnoho cílů nesplnili a obáváme se, že mnoho zemí těch cílů včas nedosáhne. Také to platí pro eh, několik částí globálního partnerství. Tam eh, spousta závazků nebylo plně ještě splněno. Takže na summitu byly všechny závazky potvrzeny, bylo k ním několik závazků ještě přidáno a navíc se volalo pro, po lepší koherentnosti v těch jednotných oblastech agendy, včetně otázek rozvoje, pomoci pro obchod, pomoci při zadlužení a tak dále, ale zároveň je třeba zajistit, že ta koherence bude moci eh, ještě více podpořit eh, ty efektivní politiky v jednotlivých státech, eh, zaangažovat eh, více vlády těchto států do mezinárodní pomoci a umožnit jim, aby sami vedli své politiky. Posílení globálních partnerství by mělo být samozřejmě vždy plně v souladu s těmito snahami. Jak jsem také říkal, eh, na konci eh, summitu MDG eh, byl sekretariát OSN požádán, aby začal vymýšlet možnost nějaké nové agendy na rok 2015. Vy víte, že v roce 2015 bychom měli dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí. Takže je to také součástí té zprávy. Jinak já vám samozřejmě nemůžu říct úplně všechno, co v té zprávě bylo, ale Eh, mohu říct ty hlavní body. Eh, je tam tady třeba urychlit naší práci, abychom skutečně dosáhli cílů do roku 2015, posílit globální partnerství, snažit se posílit národní práci na rozvojových cílech tisíciletí. Samozřejmě nemůžeme eh, čekat, že se nám podaří je splnit, pokud to nebude podpořeno národními opatřeními, takže je třeba toto národní opatření v každém případě uvést do praxe mnoho těchto eh, závazků vyprší. Například eh, závazky Glen Eagles už vypršely, měly být eh, splněny do roku 2010. My tam máme takový zvláštní mechanismus hybek, který už vypršel v roce 2006. Ten mechanismus nám neumožňuje zahrnout do toho nové státy, nebo zajistit další pomoc při zadlužení, když už se takovéto pomoci státu dostalo a tento má i nadále finanční potíže. Takže v globálním partnerství došlo k nějakému pokroku, ale rozhodně ne k tak velkému pokroku, eh, k jakému jsme se zavázali na konci samitu. Takže zase já tady nechci probírat všechno, ale chtěl bych vám tady dát dva příklady, které Eh, pochází z oblasti pomoci a obchodu. Možná to znáte, ale já si myslím, že je třeba na některé tyto věci tady upozornit. Tak jednak ty cíle v Glen Eagles, které byly přijaty eh, v Glen Eagles ve Skotsku G8. Měli jsme výrazně navýšit pomoc v roce 2010 měla se zdvojnásobit pro některé regiony a přestože jsme dosáhli zcela rekordních eh, úrovní pomoci z absolutního hlediska, tak pořád je to méně, než byl cíl stanovený v Glen A A totéž eh, pomoc eh, pro Afriku se sice navýšila, ale je to pořád 18 miliard méně, než se původně rozhodlo pro pomoc Africe. Nemáme zatím žádné nové ani střednědobé cíle eh, stanoveny pro období po roce 2010 a přesto, že se pomoc navýšila a to přesto, že máme recesi, tak se předpokládá podle různých prognóz, že v příštích letech bude stagnovat nebo se bude zvyšovat tak o 1% za tři roky. Takže to vypadá, že toho cíle z nikdo v podstatě nedosáhneme. Ani pozdě. Pak tady máme e, cíle OSN, o kterých se jednalo a potvrdili se na různých fórech. Měli jsme k ním konsensus. Bylo to těch 0,7 na pomoc. 25 zemí dosáhlo tohoto cíle na úrovni Evropské unie. Tam eh, byl ten cíl 0,51 eh, do roku 2010. Skoro jsme tohoto dosáhli. Ne tedy úplně, ale skoro. Ale zatím jsme v podstatě na polovině cesty eh, k tomu cíli OSN 0,7 Pokud dostojíme svým pokud chceme dostat svým slibům, tak eh, na tom budeme muset v příštích letech ještě hodně zapracovat. A to přesto, že se nacházíme v ekonomické recesi. Eh, jak eh, říkal mu šéf, generální tajemník, řekl, musíme zajistit, aby ta opatření kvůli krizi nebyla na úkor těch chudých, kteří potřebují další peníze a myslím si, že rozvojová pomoc může být dobrou investicí budou, do budoucnosti pro všechny. Také jsme tady mluvili o otázkách efektivity pomoci. Tady nemám k tomu moc detailních bodů, ale chtěl bych zdůraznit eh, pár důležitých věcí. Máme také agendu, máme pařížské prohlášení OECD, eh, snaha zvýšit tedy efektivitu pomoci. Dosáhli jsme určitého pokroku, ale ta situace není moc dobrá. Ze 13 cílů jsme dosáhli jen jednoho, takže 12 se nám podařit nedosáhlo. Ale nejdůležitější asi je, že za prvé největšího pokroku dosáhly ty přijímací země, země příjemci. Dárci se snažili eh, zvýšit efektivitu, ale bohužel většina slibů, které jsme přijali, nebyla dodržena. Došlo k určitému pokroku, ale když eh, nedosáhnete 12 cílů ze 13, tak to je jistě znepokojivá situace. oblasti pomoci se hodně eh, slyší stížnosti na to, že je příliš fragmentovaná, eh, že eh, její provádění v těch zemích je potom problematické, když ty země neví, s jakými financemi mohou počítat příští rok. Pomoc se uděluje pro různé cíle skrze bilaterální programy anebo skrze nějaké vertikální fondy. Ovšem to vede k další fragmentaci takovéto pomoci. Takže to zůstává problémem. Není to jen otázka e, navýšení finančních prostředků, ale také jejich efektivního využívání, zajištění větší koherence, aby e, tyto finanční prostředky šly skutečně do strategií národního rozvoje. Potom eh, je to otázka závazků jako takových, protože dárci přijímají spoustu různých závazků na různých fórech, ale není vždy úplně jasné, jestli toto přispěje k těm celkovým globálním cílům. Když se například eh, slibuje další pomoc pro bezpečnost potravin nebo financování klimatických změn, není to úplně jasné, což samozřejmě nepomáhá efektivitě není jasné, jestli toto patří skutečně do těch celkových závazků, nebo jestli jsou to závazky navíc. A potom samozřejmě tam ta otázka, pořád tam zůstává otázka, do jaké míry je toto možné eh, zapracovat do té národní rozvojové strategie. Zvýšily se další zdroje financování výrazně. Ovšem zase je tam ta otázka nedostatečné koherence, protože spousta z těchto finančních zdrojů není eh, jasně přiděleno eh, v určitém rámci, takže pak není jasné, eh, jestli to spadá do té celkové pomoci nebo jestli je to navíc. O tom by se dalo ještě mluvit dlouho. Potom otázky obchodu. Jinak tady máme už starý slib, který je součástí eh, MDG, totiž vytvoření spravedlivého obchodního systému. To se mělo provést už na zajednacího kola v Dauha, ovšem to ještě pořád nebylo uzavřeno, pořád je tam spousta otevřených otázek a pokud nikdy nedosáhneme nějakého toho spravedlivého obchodního systému, tak to prostě nebude věrohodné. VTO se snaží toto nějak podpořit, soustředí se na věci, na kterých je snadnější se shodnout a doufáme, že to zase dodá důvěryhodnost celému tomu procesu jednání, i když třeba na konci roku nebudeme mít dohodu ve všech bodech. Co se potom týká té otázky mm, přístupu na trh, to je velmi důležité pro ty nejchudší, nejméně rozvinuté země, ovšem tam od roku 2004 nedošlo k velkému pokroku co se týká jejich přístupu na trh a zrušení cel. Myslím si, že to se slíbilo i na té konferenci v květnu v Istanbulu. Jak rozvinuté, tak některé rozvojové země slíbily lepší přístup na trh pro chudé země. A potom ještě k tomuto bodu taková kontroverzní záležitost, která se vás možná také týká, že totiž eh, zemědělské dotace Evropy, Japonska, Spojených států se sice relativně snížily, ale z absolutního hlediska zůstávají na stejné úrovni. V podstatě jsou pořád třikrát vyšší než rozvojová pomoc, která je poskytována každý rok, takže tady je problém v tom, že takovéto dotace poškozují zájmy zemědělců v rozvojových zemích, zatímco my se jim snažíme přitom pomáhat různými politikami. To je tedy problematická záležitost, když se snažíme zavádět koherenci do naší agendy pro rozvoj abych vás ještě příliš nezdržoval, chtěl bych říct pár věcí k té agendě po roce 2015. Doufám, že budete mít čas se na tu zprávu potom podívat sami. Takže po roce 2015 už se na tom začalo trošku pracovat. Organizují se diskuze se sekretariátem a se členskými státy. 18. listopadu se bude mluvit o zprávě eh, generálního tajemníka na volném schromáždění. Mluví se tam o pokroku k rozvojovým cílům tisíciletí a také o tom, jak vytvořit tu novou agendu po roce 2015. A aniž bych tady chtěl předbíhat ty diskuze, které proběhnou na volném schromáždění, tak ve zprávě se navrhují jako takové počáteční body, že Agenda MDG musí být relevantní i po roce 2015, a to ze dvou velmi jednoduchých důvodů. Za prvé, do roku 2015 měly být splněny určité cíle, ale nenutně všechny. Například to 50% eh, snížení chudoby. To je eh, věc, která se bude muset ještě rozvíjet po roce 2015 a se týká i spousty dalších rozvojových cílů tisíciletí. A za druhé je tam samozřejmě lidský rozvoj, rozvoj lidských zdrojů. A potom se tam také říká, že bychom měli v budoucnosti rozhodně zrevidovat zda tato agenda skutečně k něčemu byla, zda bychom bez rozvojových cílů tisíciletí se dostali na stejnou úroveň, kde už jsme, anebo jestli bychom toho bývali učinili mnohem méně. Zároveň se tam vyjadřuje znepokojení nad několika otázkami, které jsou, které jsou tam už implicitně v té staré agendě, nebo tam nejsou vůbec. Mluví se tam o nedostatku pokroku v mnoha oblastech, o tom, že ten pokrok často je velmi nerovnoměrný, takže bychom se měli e, zamyslet ještě více nad tím, jak snížit nerovnost mezi různými skupinami populace, ale také různými zeměmi, potom populační dynamika, bezpečnost potravin a výživy, protože vidíme, že se tady neustále znovu vyskytují potravinové krize, hladomory po celém světě, potom eh, klimatické změny a udržitelný rozvoj z hlediska životního prostředí. To je součást celé agendy. Samozřejmě Tohle je věc, která by asi měla být základem jakékoliv další agendy pro rozvoj. Potom tady máme oblasti válečných konfliktů, což eh, je často hlavním důvodem nedostatku rozvoje. Takže to jsou všechno prvky pro tu novou agendu. A teď, když se podíváme na to, eh, co se stalo s tou deklarací milénia. Když se podíváte na tu deklaraci milénia z roku 2000, tak je tam eh, spousta hodnot, které by měly v podstatě pokrývat všechny ty výzvy, o kterých jsem už mluvil. Možná, že bychom tedy měli potvrdit, leda, že by byl nějaký dobrý důvod, proč tak neučinit, eh, všechny tyto hodnoty, to znamená svoboda jedince, účast na správě a vládě, rovnost mezi národy a jedinci, solidarita při zvládání globálních výzev. Tolerance to by pokrylo spoustu věcí. Například eh, různé tlaky populací a migrace, potom respektování přírody, udržitelný rozvoj a sdílená zodpovědnost eh, za ekonomický a sociální rozvoj po celém světě. Možná, že rozvojové, udržitelné rozvojové cíle by měly být základem. Je dost těžké si představit jakoukoliv agendu rozvoje, která by tyto cíle neobsahovala jakožto v podstatě takové jádro, protože rozvoj v současné době už není možný, aniž bychom tam zapracovali tu dimenzi udržitelnosti. Ovšem, nejnesnadnější pro zpravodaje bude, že když se řekne, že základem bude udržitelný rozvoj, tak to také znamená, že po roce 2015 bychom měli mít skutečně globální agendu rozvoje. To se tak původně předpokládalo, ale někdo si asi představoval, že to bude více agenda pro národy, pro lid a tak dále. Ovšem, když budete mluvit o globálním udržitelném rozvoji, tak to je agenda pro všechny, pro chudé i bohaté státy, což bude samozřejmě ještě nesnadnější, když budeme muset definovat nějakou agendu pro skutečně všechny. A tady už budu končit. Je konzultační proces, který si představujeme, že by měl proběhnout, abychom mohli čelit těm hlavním výzvám. Bude se tedy sestavovat agenda na valném schromáždění, což také nastaví eh, proces konzultací jak v OSN, tak mimo se všemi zúčastněnými stranami. Doufejme, že i Evropský parlament se bude moci účastnit tohoto procesu, abychom měli agendu, která bude skutečně ambiciozní, ale zároveň realizovatelná. Aby naše zprávy o dosahování našich cílů potom byly co nejpozitivnější. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Máme čtyři žádosti o slovo. Poprosím vás tady o stručnost, to znamená maximálně tři minuty a nejprve pan Cashman. Vážená paní předsedkyně, pokusím se nepřekročit tři minuty. Já jsem zpravodaj parlamentu pro revizi přepracování rozvojových cílů tisíciletí. Já vítám vaši zprávu. Vítám také skvělé vedení, které vykazují agentury OSN a pan generální tajemník Ban Ki-moon především eh, závazky ze samitu, jaké dodatečné závazky od pana, dodatečný závazek pana Barosa, další miliarda eh, na toto pomoc. To myslím, že třeba eh, jak se ocenit. Myslím, že je to nutné, pokud, pokud chceme mít jistotu že členské státy skutečně dodrží ty cíle 0,56 a 0,7 Z vašeho grafu vyplývalo, že zdaleka ještě eh, u těch cílů nejsou. Eh, o mé zprávě eh, se má, zítra se má v parlamentu hlasovat, náš výbor určitě a paní Žole určitě Ehm, diskutujeme o kapitálových tocích, ehm, které zhruba svoje překračují globální rozvojovou pomoc, také samozřejmě vadí problémy v oblasti zprávy daní, stejně tak eh, pokud se zaměřujeme eh, na pomoc a na její efektivnost, eh, bylo by možné vlastně díky novým nástrojům tuto pomoc více než zdvojnásobit, ale musíme musíme dodržet své závazky, jinak není možné věci dlouhodobě plánovat. Já vítám eh, ten nový přístup, pravdový po roce 2015. Doufám, že tím, že jsme si stanovili tento eh, termín, eh, kde provedeme jako z inventuru, doufám, že žádná členská země v rámci EU ani jiní dárci neustoupí ze svých závazků, takže, jak jste řekl, je třeba opět stvrdit principy z Glen Eagles, ale je třeba, aby byl nastavený jasný časový rámec pro plnění cílů pro vlády členských států EU a pro dárcovské státy. E, musí zodpovědně ze svých kroků náš výbor e, věří a do, myslím, že budeme mít také výroční zprávu v té věci, kde budeme sledovat, e, jak se stojí členské státy při dosování těchto cílů a pokud neplní, tak, tak jasně označíme tyto, tyto vyníky. Eh, je třeba, aby vlády nejrůznějších politických přesvědčení chápaly, jaká je situace eh, chudých, trpících, bezmocných eh, v zemích nejen Afriky. Myslím, že by to bylo krásnou ukázkou toho, co ve skutečnosti v reálu znamená solidarita. Děkuji, doufám, že jsem dodržel svoji řečnickou dobu, paní předsedkyně. Ano, pane Kešmene, jako jako vždy jste dodržel řečnický čas. Není paní Kellerová. Děkuji mnohokrát za vaše prezentace, byla nesmírně zajímavá. Všichni jsme si vědomi výzev v nadcházejícím období do roku 2015, které možná nakonec se nepodaří vyřešit. Nicméně je dobré zaměřit se již na program pro období po roce 2015, jak jste právě učinil. A mám k tomu několik otázek. Eh, jedna věc, kterou také slycháme od nevládních organizací, pokud je o období po roce 2015, jaké kroky by byly vhodné. Jednou slabinou, kterou vnímají tyto organizace o rozových cílí eh, tisíciletí, je, že není řečeno, jakým způsobem se jich má dosahovat. Je tak možné činit jakýmkoliv způsobem. Nevládní organizace by byly rády, kdyby se více kladla důraz i na způsob dosažení těchto cílů, například prostřednictvím větší, většího zapojení občanské společnosti. To znamená nepodnikat kroky, které sice pomáhají naplnit rozvoje cíle tisíciletí, ale jdou proti vůli místního obyvatelstva například. Takže by mě zajímalo, zda existuje nějaký záměr i toto zapracovat eh, do agendy pro to období pro roce 2015. A dále trochu mne znepokojuje, trochu mne znervozňuje, že eh, teď v těch letech do roku 2015 budou lidé říkat, rozvojové cíle tisíciletí jsme nesplnili, je možné, že některé ještě naplníme, ale možná, že nikoli a e, že tedy potom výrazně poklesnou ambice pro období a program po roce 2015, kdy bude snaha nastavit snažší cíle, které bude snažší dosahovat e, a bude potom možná vykazovat větší úspěchy, než když jsou cíle nastaveny příliš ambiciozně. Takže myslíte, že je možné očekávat takovéto snahy ty cíle oslabit? nebo jaká tedy je aktuální situace. Děkuji. Nyní má slovo pan Berman. Dobrý den. Eh, myslel jsem, že mohu hovořit holandsky. Mohu? Výborně. Děkuji mnohokrát za vaše prezentaci. Jsem velmi rád za vaše slova ohledě nutnosti vnímat rozvoj jako proces, který je založen na právech občana v nejširším slova smyslu. A že úspěch rozvojových cílů tisíciletí, eh, respektive, že eh, o to také rozvojové cíle tisíciletí eh, určitou, určitou měrou usilují. Já bych se vás rád dotázal, nebo poprosil, abyste se mohl konkrétně vyslovit k evropské rozvojové politice. Byl bych tedy rád, kdybyste nás tak trošku zaúkoloval možná do budoucna, kdybyste nám tedy řekl, například v jakých oblastech mají naše zemědělské dotace negativní dopad na rozvoj, abyste toto mohli konkrétně rozvést, nebo jak to vypadá s evropskou obchodní politikou má někde negativní dopady na rozvojové země, jinde naopak nikoli. Čili co jsou naše silné stránky, co jsou slabiny naší politiky obecně, ne pouze rozvojové politika, ale i také jde o konsistentnost našich politik, pokud je o naplňování rozvojových cílů tisíciletí. Takže bych byl rád, kdybyste poukázal na tyto konkrétní silné stránky a slabiny. A dále mám ještě dotaz. Zaznamenáváme nyní rychlý růst v rozvojovém světě. Některé z nejrychleji rostoucích zemí eh, se nacházejí v Africe. A mne by zajímalo, zda je naše politika dobře nastavena na tento aktuální vývoj a na to, co si tento vývoj žádá, co potřebuje. Mám na mysli například oblast finančních služeb. Žádná skupina by neměla být vyloučena z přístupu například eh, k pojištění, k úvěrům, eh, k možnosti ukládat si úspory a tak dále. Děkuji, nyní paní z Argentíny. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Vose, děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišel. Jistě se nemusíte omlouvat za překročení řečnické doby, protože jste přišel jsem k nám do výboru a řekl jste, že nesplníme rozvojové cíle tisíciletí, což jistě není novinka, ale myslím, že bychom přece jenom měli věnovat veškerý možný čas eh, vašemu vystoupení, vašemu pohledu na věc. Ráda bych se připojila k panu Bermanovi a zeptala se vás, co eh, byste si přál od nás. 12. října komise eh, zahájí nový plán pro společnou zemědělskou politiku pro období od roku 2013, respektive ho zveřejní tento plán. Eh, možná by nás zajímal váš názor na tuto věc. V úplně dvou týdnech se také parlament zabýval novým přístupem eh, k vyjednávání v kole z Doha, novým přístupem tady ze strany Evropské unie. Ozvaly se kritické hlasce ohledně tohoto kola jednání ve VTO. Zajímal by mne váš názor. A mám na vás ještě jeden dotaz. Tento parlament myslím, v nedávno schválil obchodní strategii pana komisaře de Guchta a strategii pro obchod a rozvojovou spolupráci já si myslím, že tedy není nutné vést samostatnou politiku. A nicméně máme tady tyto dvě politiky vedle sebe, my je propojeme. A co bychom měli učinit v oblasti také naší obchodní politiky, abychom zaručili konzistentnost obou. Děkuji. Nyní dávám slovo komisi. Poprosím o stručnost, jako obvykle. No, pardon, Pan Rabe, tady nevěděla jsem vaše jméno. Já děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, panu Vosovi za jeho prezentaci a také za vaši zprávu, což je jedna z mnoha cest, jak na nás OSN eh, vyvíjí potřebný tlak, abychom plnili cíle rozvoje tisíciletí. Eh, pokud je pokud je o e, plnění příslibu v oblasti oficiální rozvojové pomoci ze strany EU, e, chci zdůraznit, že evropské cíle jsou vlastně mnohem ambicioznější než e, cíle srovnatelných partnerů. Tak to jsem jenom chtěl doplnit k vašim slovům. Myslím, že nyní je velmi důležité, abychom se všichni maximální měrou snažili o dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015 jak se zaznělo na minulém eh, summitu eh, MDGs v loňském roce, komi, pan předseda komise Barroso přislíbil další miliardu pomoci eh, na podporu dosažení těch rozvojových cílů tisíciletí, které mají největší, největší propad, největší sklus. Doufáme, že tato iniciativa přinese své výsledky. V příštím týdnu komise také zahájí přeskum své vlastní rozvojové politiky. Je to takzvaná agenda pro změnu s tím, že cílem je právě zvýšení dopadu rozvojové spolupráce na dosahování rozvojových cílů tisíciletí. A konečně eh, k agendě 2015, či po roce 2015 jsem velice rád, že jste se s námi podělil o eh, aktuální plány OSN. Eh, naší hlavní snahou, jak už jsem řekl, je usilovat o dosažení rozvoje cílů tisíciletí do roku 2015, ale samozřejmě se budeme zabývat té problematiku po roce 2015. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo zpět panu Vosovi. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše eh, pozbudivá slova, ale také některé složitější dotazy. Nejsem si jist, zda bude prostor pro to Eh, odpovědět vám všem, ale vynasnažím se o to. Eh, některé z těch otázek se týkaly opravdu širokých témat. Myslím, že první věc eh, se týkala toho, že je důležité, aby všichni, všechny zainteresované strany byly zodpovědné a zodpovědně se stavily k plnění svých závazků a přislibů. To je postoj OSN, generální tajemník nás požádal, abychom ustavili určitý rámec nebo systém, systematický přístup eh, k tomu, jak zajišťovat eh, odpovědnost jednotlivých hráčů za své přísliby, protože někde panuje určitá transparentnost, eh, pardon, netransparentnost ohledně učiněných závazků a příslibů. A začátkem koncem příštího měsíce eh, bude prezentována eh, stručnější verze eh, zprávy o tom, jak se na tom stojíme hledně plnění rozvoje v celou tisíciletí. Kromě toho tam budou interaktivní webové stránky, takže uživatelé, jako jste například vy, budou mít možnost se dostat ke všem těmto informacím a udělat si přehled o tom, kde závazky jsou plněny, kde nikoli, A můžete nás také případně upozorňovat na to, které informace ještě chybí. Jistě bychom uvítali vaši pomoc a podporu v této věci. Dále, pokud jde o otázku paní Kellerové, eh, jaká by měla být povaha eh, dalšího programu, další agendy, s tím, že někteří k tomu aktuálnímu, agendu, eh, aktuálnímu programu říkají, že možná příliš příliš orientovaný na eh, cíle, aniž by, eh, aniž by řešil procesy, jakými těchto cílů dosahováno. Já si myslím, že toto je věc, která je relevantní nejenom eh, pro rozvojové cíle tisíciletí, ale i pro G20, která, která řeší téma to, jak koordinovat politiku v některých, v některých bodech, dokonce i bilaterálně často je snažší nastavit eh, nebo dohodnout se na cílích, než, než konkrétně hovořit o, o politikách či způsobech, jak jich dosahovat. Rád, rád bych se dotkla také toho, které, které země se blíží naplnění cílů, které zaostávají. Víme, že situace v různých zemích se výrazně, výrazně liší. Takže sice to tak původně nebylo zamýšleno, ale nakonec to tak dopadá, že tedy se vztahujeme k mezinárodním cílům, jako by bylo možné je vztahovat k nejrůznějším jednotlivým zemím. Takže je to vždy otázka konkrétního kontextu a také snahy, která byla vyvinuta pro dosažení těch cílů. Je třeba, je třeba vnímat osobou těchto úhlu pohledu. Pokud skutečně bylo vyvinuto velké úsilí, například eh, směrem ke snížení umrtnosti dětí o 50%, tak to je opravdu eh, úžasný výsledek eh, z našeho pohledu, pokud se dostanete z nějakého vysokého čísla, například 300 na tisíc porodů, pokud to snížíte na 150 umrtí na tisíc narozených dětí, tak to je poměrně velký, velký výsledek. Dále, pokud vezmeme například země Karibiku, kde když máme nízkou dětskou úmrtnost a podaří se ještě dále snížit, tak to je svým způsobem ještě větší výzva. Takže některé z těch cílů je třeba eh, více vnímat v kontextu a také v kontextu, v kontextu vztah, které reálně můžeme od konkrétních zemí očekávat eh, při dosahování. To je, myslím, že je možné se shodnout eh, v principu, ale obtížnější je, obtížnější je dohoda v té věci jaké konkrétní politiky měly ty, které země vyvíjet pro dosahování cílů. Takže i v této věci by měla panovat určitá flexibilita eh, v programu po roce 2015. Dále jste se tázala, eh, jak eh, ambiciozní bychom měli být. Zase nebojíme, že, že oslabí ty snahy po roce 2015. Samozřejmě to riziko určité tady je. Pokud provádíme monitoring a ukáže se, že cílu se nepodařilo dosáhnout, tak se sníží tak trochu eh, politická kredibilita a také eh, společenská podpora pro tu věc může eh, jaksi ztratit na své dynamičnosti. Nicméně, pokud, pokud se stále budeme domnívat, že tyto cíle jsou chválihodné, tak bychom o jejich dosávání měli, měli usilovat. Samozřejmě, pokud je o agendu pro období po roce 2015, tak tady je v sázce ještě mnohem více, protože k obrysům této agendy by měl patřit trvalý udržitelný rozvoj, eh, to znamená teze o přírodních omezeních, o tom, že pokud bychom překračovali tyto přirozené hranice, tak to ohrozí samotnou možnost rozvoje. Tento cíl trvalého rozvoje tady musíme začít brát vážně, pokud skutečně chceme mít před sebou pozitivní budoucnost tak eh, to znamená, potřebujeme jednak politickou vůli pro pokračování celého procesu, ale také, také eh, informovanost a povědomí o tom, že je to věc, která se dotýká nás všech a že všichni společně se musíme snažit dosáhnout takových úrovní rozvoje pro všechny na této planetě, jaké si přejeme. Dále na adresu svých eh, holandských eh, kolegů budu nicméně pokračovat v angličtině, aby mohli, eh, aby mohli rozumět i ostatní. Eh, žádali jste mi o komentář k evropským záměrům a, a politikám, to bych si musel podrobně prostudovat, abych se k tomu mohl vyjádřit. Nicméně otázka zde také byla jedna položená, která se týkala budoucích výzev a toho, co bychom měli zvážit, zejména v oblasti obchodu a rozvoje. Uh, a také do jaké míry eh, zemědělské dotace eh, poškozují zemědělce v rozvojových zemích. Myslím, že nejprostší argument proti zemědělským dotacím, samozřejmě liší se to produkt od produktu, ale jde o to, že tím, že se dotuje produkce v jedné části světa, se komplikuje konkurence pokřivuje se hospodářská soutěž, pokud to, to potom vyváží. A znamená to, že eh, zemědělce jinde potom hůře konkurují, eh, ať už v exportní oblasti, nebo i na domácím trhu kvůli dovozům, což tedy podrývá zemědělskou produkci a vůbec i produktivitu v dané zemi. To si myslím je ten hlavní argument. A Víme dobře, že například americké dotace na produkci bavlnu mají přímý dopad na eh, producenty bavlny v Jižní Americe a v Ázii. Takže to dnes již víme a víme také, jak je vhodné eh, odborovat tyto dotace a vytvářet příhodnou příznivou politiku. Eh, můžeme říci, že bychom mohli poskytnout nějakou kompenzaci zemědělcům, což ale se neděje všude, ani to není možné takto provádět všude. Takže je třeba eh, podpořit, eh, podporovat eh, zemědělce a postupem času odbourovat dotace v rozvinutých zemích, ale zároveň také podpořit výrobní kapacity zemědělců v jiných zemích, v rozvojových zemích. Tím se dostávám k další věci. Tady, myslím, skutečně musí jít spolu ruku v ruce obchodní politika a politika rozvojová. Ne proto, že by obchod sám o sobě podporoval rozvoj, nicméně Eh, obchod tady může podpořit růst, ale eh, příznivé dopady růstu ve všech zemích světa nejsou eh, až tak nejsou vždy viditelné. Tak ovšem je třeba tady podpořit výrobní kapacity v jiných částech světa. To je jediná možnost, jak tyto země potom mohou těžit z mezinárodního obchodu. A v tom musí rozvojová politika sehrát klíčovou roli. Aid for Trade je součástí, součástí vaší agendy. V posledních letech to bylo posíleno. Myslím si, že se to zaslouží posílit dále. A především tady pozorujeme, že pokud vynakládáme eh, další prostředky na Aid for Trade eh, a zároveň je to v souhlase, eh, v souhlase s národními strategiemi, které mají podpořit výrobní kapacity rozvojových zemí, tak je to dobrý postup. Jinak by totiž celá jednání o mezinárodním obchodě mohla přijít v něveč, protože bylo provedeno mnoho Eh, studii hodnocení dopadů, ať už bilaterálních či regionálních eh, obchodních dohod, kdy země vyvíjí opravdu velké úsilí eh, o to získat bezcelní a bezkvotový přístup na trhy u svých obchodních partnerských zemí i pro produkty, které třeba ani nevyrábějí, neprodukují. Jaký to má smysl? To má jistě velmi, to, jistě, to přináší jistě velmi omezenou možnost zvýšit vývozy z těchto zemí, když dosáhnou třeba bezkvotních možností eh, obchodu. Takže myslím, že je třeba eh, pardon, postupovat eh, efektivně v oblasti obchodní a rozvojové. Tím se, myslím, prošel všechny hlavní dotazy. Pokud je o vystoupení Evropské komise a do, chystané dokumenty Evropské komise, Eh, až budete mít tu, tu eh, zrevidovanou agendu a také nový dokument o společné zemědělské politice. Rád se s nimi seznámím. No a ještě vaše otázka, zda, zda budu přítomen, zda v Bruselu 12. října nebudu, budu v New Yorku. Děkuji. Děkuji, pane Bosy.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 Alors. Takže budeme pokračovat na našem zasedání. Přes 60 let eh, Úřad pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě UNRWA pomáhá milionům uprchlíků v pásmu Gaza, na západním břehu v Libanonu a v Sýrii. V loňském roce jsem byla členkou komise eh, delegace složené zahraničního výboru a z výboru pro rozvoj. Eh, byli jsme tedy v západním břehu eh, Jordánu, abychom se seznámili s problematikou a s efektivností využití evropské pomoci. Na místě jsme konstatovali obrovskou práci, kterou tam odvádí UNRWA. Já jsem skutečně byla velmi, velmi Eh, překvapena. V době, kdy probíhá eh, lidové hnutí demokratizace a kdy jaksi eh, žádost o, bo, o valné schromáždění OSN jedná o Eh, eh, uznání palestinského státu jakožto člena, tak já, my tady v, te, v tomto kontextu přijímáme pana Grandyho, generálního komisaře UNRWA a také vítáme eh, tady kolegy z zahraničního výboru a předsedu zahraničního výboru i z rozpočtového výboru, kteří jsou zde přítomni. Minulý týden rozpočtový výbor na základě návrhu Eh, výborů DVA a AFET eh, schválil eh, novelizaci rozpočtu na rok 2012 a navýšili položku UNRWA o 100 milionů eur. Pane Grandy, rádi vás Eh, vyslechneme, co se týče politické a humanitární situace v pásmu Gazy na západním břehu a v sousedních zemích. Jaké jsou perspektivy vývoje situace na Blízkém východě? Jak můžeme reagovat na humanitární potřeby v tomto regionu a jakou roli má nebo může Evropská unie a její členské země sehrát? Eh, máte slovo na 15 minut. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání eh, dnes mezi vás. Není to pro prvé pro mě, ale je to vždy významná příležitost setkat se s europoslanci, kteří nás eh, v posledních letech velice podporovali. Já tedy nejprve udělám malý úvod v angličtině a potom budu k dispozici, abych odpověděl na otázky, pokud nějaké budou. Já jsem e, byl v Bruselu naposledy asi před měsícem. To bylo při příležitosti podpisu společné deklarace s Kety Eštnovou a komisařem Fílem v, v níž jsme obnovili tedy finanční partnerství a spolupráci Evropské unie eh, pro další období eh, tří let. Já bych chtěl začít tím, že bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, který zcela nepochybně právě umožnil tuto silnou spolupráci, kterou já považuji za velice Um, já to považuji za významného aktéra na politické scéně na scéně Blízkého východu. A toto je vlastně pro mě první příležitost, abych vám za tuto podporu poděkoval. Já asi začnu takovým stručným přehledem hlavních oblastí, ve kterých my pracujeme. Především kontext. Kontext na Středním východě byl definovaný v minulých posledních měsících třemi hlavními faktory. První je takzvané arabské jaro, druhý je stagnující mírový proces na Středním východě a třetí je žádost, aby palestinci byli uznáni jako stát. O arabském jaru jste určitě na tomto foru diskutovali opakovaně. E, jsou to různé aspekty, e, představuje to řadu příležitostí, představuje to, jak jsme viděli třeba v Egyptě v posledních dnech, i velké výzvy. Ale obecně z pohledu středního východu vidět lidi, mezi nimiž žijeme, je to proces, tebo, který je vnímán jako velice dynamický a proaktivní a je to tedy vnímáno jako velká příležitost. E, myslím, že lidé na Středním východě to vidí realisticky, neočekávají víc, než tento proces slibuje, ale obecně to vnímají pozitivně. A mezi lidmi, kteří arabské jaro vnímají takto, bych započítal těch téměř 5 milionů palestinských uprchlíků, se kterými spolupracujeme. Na druhou stranu Palestinci vnímají arabské jaro jako silně kontrastující se stagnací politického procesu, který se jich týká bezprostředně, to znamená mírového procesu. A tím spíš uprchlíci, to znamená jedna polovina palestinců, vnímá právě tento kontrast mezi tou dynamikou toho procesu plného plného příležitosti a stagnujícího mírového procesu, který z jejich pohledu ehm, je jaksi poznamenán tím, že mezinárodní společenství dostatečným způsobem jak si to nepodporuje. Ten kontrakt vnímají velmi dramaticky, vyvolalo to už značné napětí, které vnímáme v řadě oblastí regionu, kde pracujeme. Co se týče státnosti palestinců, tak to také je vnímáno mezi palestinci realisticky, se všemi mezemi, ale i pozitivně. Eh, prezident Abu Mazin, eh, když se vracel do Ramaláhu, tak byl vítaný jako hrdina. Jeho kredit značně vzrostl po jeho proslovu na valném schromáždění OSN. A já nebudu dále komentovat tento kontext, jenom takový um, uvedení do, do problematiky, ale jenom jeden takový komentář navíc. Ono je potřeba konstatovat, a to jsme taky veřejně řekli, že ať už bude proces, výsledek toho procesu nebo úsilí jakýkoliv, nevyřeší problematiku uprchlíku. Otázka uprchlíků může být vyřešena jedině specifickou dohodou mezi oběma stranami, to znamená mezi Izraelem a Palestinci o, uprchlících. To je důležité, protože mnoho uprchlíků i v obtížných místech, jako v Libanonu, v pásmu Gazy, vnímají to sice tu státnost pozitivní, ale mají obavu, že to bude příležitost nechat problematiku uprchlíků stranou a nevěnovat ji pozornost, kterou vyžaduje. Čili z vnitřního pohledu, jakoby z pohledu těch lidí a nikoli organizace, eh, my jako UNRWA budeme existovat a fungovat dál a musí UNRWA existovat a fungovat dál všude, včetně západního břehu Jordánu a Gazy, dokud nebude vyřešena otázka uprchlíků na svém místě, to znamená v rámci mírového procesu na Středním východě. A teď konkrétně, co se týče oblasti, kde my působíme. Situace v Sýrii je samozřejmě velmi složitá. Zpráva o lidských právech, kterou jste četli, je, eh, jak vyvolává obavy, ale musím zdůraznit, že palestinští uprchlíci zůstali do značné míry neutrální v tomto konfliktu. To je skutečně napětí mezi vládou a, a lidmi, eh, kteří protestují proti některým politikám. Já nemohu říci, že by byli palestinští uprchlíci jaksi cílem, eh, je jich asi půl milionu v Sýrii, ale dochází k tomu, že Palestinští uprchlíci, podobně jako zbytek populace, za určitých okolností byli, jak si se zachytili do těch střetů a, mm, a jak si utrpěli určitými eh, těmi problémy, ať už je to na jihu, v Dará nebo v Homsu, a eh, nejzávažnější případy nastaly v Latáky na pobřeží, kde eh, Eh, jaksi vládní represe byla opravdu velice agresivní. Týkalo se to oblasti, kde ti uprchlíci také žijí a někteří bohužel byli zabiti. Já nemám pochyb o tom, že pokud by tato situace pokračovala, pak by jistě docházelo k dalším epizodám, do kterých by byli zamíchaní i palestinští oprchlíci, prostě protože žijí kolem měst a uvnitř měst, kde k těm protestům proti vládě dochází, takže, dochází, takže bohužel by se to mohlo opakovat. Onorva je opatrná, nekomentuje tu situaci, není to náš mandát, nicméně pokud by měli být palestinští uprchlíci nějakým způsobem eh, obětí té vnitřní situace, tak na to budeme upozorňovat a, a budeme eh, jak si případně k tomu zaujímat veřejná stanoviska. Humanitární mise OSN, která navštívila Syrii před několika týdny, prohlásila, že tam není faktická humanitární krize, ale spíš krize lidských práv. My s tím souhlasíme, ačkoliv existují i omezené lokality s humanitárními problémy, které jsme se snažili řešit třeba, když lidé přišli o práci v důsledku té situace, takže jsme to řešili rozdáváním peněz těm nejzranitelnějším. Máme 8 eh, milionů dolarů, které jsme dostali od dárců na tyto účely. Eh, v sousedství Libanon, eh, tam je vždy nebezpečí, že nestabilní Syrie eh, by mohla jaksi destabilizovat i eh, tuto zemi, která je překvapivě stabilní v eh, uplynulých několika měsících, ale víme, že je to obecně jaksi stát křehký a část křehkosti Libanonu je představována právě také asi 12 uprchlickými tábory, kde životní podmínky jsou špatné, a je to jaksi možným zdrojem eh, nepokojů, je to eh, zdroj případné manipulace s tou situací a zneužívání eh, chudoby lidí. Proto je velmi důležité a já bych rád, aby toto zaznělo, že jsme v nedávné době obdrželi prostřednictvím nástroje stability Evropské komise významné prostředky na zlepšení životních podmínek e, uprchlíků v Libanonu. Tento příspěvek je nejenom významný pro lidi, <clears throat> že bude mít k dispozici infrastrukturu, bydlení lepší a tak dále, ale je to významný jako přispění ke stabilizaci toho velice křehkého libanonského kontextu. Jordánsko je pravděpodobně nejstabilnější ze zemí, ve kterých pracujeme, ale samozřejmě i Jordánsko má své Eh, problémy a, a příčiny křehkosti. My to eh, sledujeme s velkou pozorností, podobně jako Evropská unie. Jordánsko má eh, obavy ze stagnace mírového procesu. Oni se cítí jako významný subjekt v rámci toho uspořádání konečného a využití vody, uspořádání Jeruzaléma a tak dále. A kromě toho dva miliony palestinců žijí v Jordánsku, což je obrovské procento populace. A významný aktér, druhý největší zaměstnavatel po vládě v Jordánsku, jsme, my, my zaměstnáváme 7 tisíc palestinců a já mám to potěšení, že mohu říct, že vysoká představitelka Eštonová eh, pozvala UNRWA, abychom byli součástí pracovní skupiny, evropsko-jordánské pracovní skupiny která, bude, eh, která zahájí svou práci v brzkých dnech. To jsme velice eh, vděční za tuto příležitost zapojit se do této eh, operace, kde, která má veliký vliv na velké procento populace v Jordánsku. A nyní se dostávám asi k tomu ústřednímu tématu naší práce a to jsou palestinská území. Jak už jsem říkal, Prezident Abbas se vrátil do Ramaláhu s velikou podporou, kterou získal mezi svými eh, eh, krajany. Eh, je, nicméně je to teď významné jaksi pro jeho roli, protože cokoliv nastane v budoucnu, pokud by jeho úsilí bylo neúspěšné, tak by to mohlo vyvolat nepokoje. Bude záležet na tom, jakou formou by ten neúspěch eventuálně nastal. To by mohlo vyvolat nepokoje. Nedávné rozhodnutí izraelské vlády o e, další rozšíření e, osad, e, několik, asi 11 tisíc nových bytů, které chtějí postavit na okupovaných územích, a s tím, že někteří lidé v těch osadách jsou ozbrojeni a jsou připraveni se jak si bránit. V případě konfrontací potom dochází k nárůstu demolic, dochází k urychlení eh, demoli, demolic bytů, 42% zvýšení bourání tedy, mm, což je obrovské zrychlení od eh, roku 2009. všechno to jsou jednotlivé faktory napětí a já mám velké obavy, že pokud dojde k nějakému incidentu poblíž osad, ta situace je tak napjatá, že by to mohlo rychle eskalovat a jak obě strany eh, jak si musí eh, opravdu zodpovědně se snažit eh, udržet situaci co nejstabilnější. Na druhou stranu v pásmu Gazy blokáda, a to bych rád zdůraznil, blokáda, kterou izraelská eh, vláda zavedla v roce 2007, byla mírně uvolněna, došlo k implementaci několika projektů rekonstrukce, nicméně blokáda existuje dál. A je to důležité, Eh, je to eh, parlament se tím zabýval, eh, pokračování blokády je v rozporu s právy obyvatelstva pásma Gazy, je to v rozporu s mezinárodním plavem a tato blokáda by měla, musí být zrušena. Nicméně oceňujeme, je to komplexní proces, oceňujeme úsilí, které do značné míry palestinská vláda učinila proto, aby se usnadnil přechod například pro usnadnění dopravy stavebního materiálu na ty četné rekonstrukce, které tam jsou potřeba. Hlavní problém je tam ekonomika. Nezaměstnanost nepatrně klesla, protože stavební práce přináší pracovní příležitosti, ale nezaměstnanost tam je kolem 33%, což je jedna z nejvyšších ve světě. A neschopnost obyvatel Gazy exportovat do Izraele a na západní břeh, což tradičně byly jejich hlavní odbytiště, to znamená, že soukromý sektor může jaksi ven jenom přes ty ilegální tunely, a nebo prostě populace může pobírat pouze ty platy, které vyplácí UNRWA nebo palestinské E, orgány z evropských fondů. Takže ta situace, ekonomika gazy je e, nepřirozená, je buď dotovaná nebo ilegální, ale skutečná zdravá ekonomika, normální e, soukromý sektor, který by mohl existovat, je, je vlastně naprosto ochromený tou blokádou. Mechanismus schvalování projektů, přestože jsme to, se tím zabývali od začátku a mluvili jsme o tom s vojenskými orgány, eh, by se měly urychlit, protože to trvá příliš dlouho a ty rekonstrukce jsou velmi pomalé. Co se týče UNRWA jako celku, já jsem mm, obdržel poznámku, že pokud UNRWA bude pokračovat dál vzhledem k stávajícímu v tomu mírovému procesu, tak tam on bude muset zůstat. A to je samozřejmě nákladné pro mezinárodní společenství, to je pravda. Když eh, se eh, podíváme na všechny ty zdroje financování, které máme, tak to vychází kolem jedné miliardy eur ročně. To jsou náklady na další fungování UNRWA. Ale mm, ono to nelze vnímat jenom jako výdaji výdaj na určitou operaci. To je cena velikého politického neúspěchu a tak to musíme vnímat. Protože to, se, protože to je problém, který se má řešit na politické úrovni a pokud by se to vyřešilo, tak by to mohlo odbourat tyto náklady pro daňové poplatníky v Evropě, Americe a jinde. A tím spíš ve situaci stagnace mírového procesu. My samozřejmě se snažíme být maximálně efektivně, eh, vedeme intenzivní dialog se zástupci EU v terénu, také se snažíme Eh, rozdělit nebo tam tu zátěž. Máme úspěch u některých donátorů. Saudská Arábie je letos třetím největším dárcem, když vezmeme celý rozpočet UNRWA, tak je Saudská Arábie třetím největším dárcem, takže dochází k pokroku, nicméně stále potřebujeme podporu Evropské unie protože zatím lidé opravdu trpí, zdroje jsou nedostatečné a UNRWA je také cílem eh, kritiky. Existuje celá řada skupin v Gaze, v Libanonu, které mají zájem na oslabení a destabilizaci UNRWA a, a celé situace. Eh, máme eh, různé zdroje financování, Eh, největší pokles, nedostatek eh, finančních prostředků je paradoxně v Gaze, co jsme v minulosti nikdy neměli. Náš eh, nouzový program týká si se potravinové pomoci, vytváření pracovních příležitostí. Tam máme opravdu velký nedostatek prostředků, ale také ten náš základní rozpočet je pro nás vždy boj dokončit rok abychom měli na výplaty pro učitele, lékaře a všechny ty služby, které my tam v jednotlivých oblastech zajišťujeme. A tlak na naše platy učitelů a lékařů jsou vypočteny eh, na základě platů lékařů a učitelů v hostitelské zemi. A v hostitelské zemi vzhledem k tomu tlaku evropského eh, arabského jara, tak tam rostou eh, platy ve veřejném sektoru v té zemi a tím pádem i eh, pro nás eh, rostou náklady. My musíme zvedat také platy, takže postupně je to opravdu pro nás velice zatěžující, ale pokud my bychom nezvedali platy učitelů a lékařů, které sami zaměstnáváme, je to 30 tisíc pracovníků, kdybychom jim nezvedli ceny, tak by, platy, tak by opravdu to byl veliký problém. A mm, takže jak jsem říkal, jak tady už zaznělo, jsme velice šťastní a oceňujeme tu pozitivní reakci evropských institucí a navýšení to rozpočtu ze strany Evropské unie. Společná deklarace, kterou jsem podepsal s Katy Ashtonovou a Štefanem Filem před měsícem, Eh, zvýšila naše základní roční financování z Evropské unie ze 66 milionů eur na 80 milionů eur ročně. A nyní jednáme o mimořádném příspěvku pro letošní rok, který doufám eh, dostaneme do konce roku, abychom jaksi vydrželi do konce roku. A taky jsme si vědomi úsilí Evropského parlamentu, aby byla zachována pomoc palestíncům, nejenom UNRWA. A myslíme si, že to je velice důležité, zvlášť v době nejistoty ze strany jiných dárců, třeba Spojených států, ne, ne tak ani co se týče UNRWA, ale ze strany palestinských orgánů jsou tam určité obavy. A chtěl bych připomenout, že je klíčové, že podíl UNRWA ze strany Evropské unie je eh, nadále významná a adekvátní. A chtěl bych připomenout, že je také velmi důležité, že palestinští uprchlíci zůstávají součástí vaší strategie a je potřeba, aby byli součástí vašich rezolucí, prohlášení a podobně v rámci eh, politiky jižního sousedství, v rámci eh, víceletého finančního rámce, který začne v roce 2014. Hlavně v době, kdy více zdrojů míří do Jižního středomoří, ale také eh, tím, že se eh, zvyšuje vlastně konkurence v Libii, v Tunisku a podobně na financování, tak proto mám velikou radost a, eh, a že budeme také součástí té pracovní skupiny v Jordánsku. A na závěr bych chtěl připomenout, že 5 milionů, nebo skoro 5 milionů prchlíků představuje mnoho hlasů ve středním, na středním východě. Cítí se e, izolovaní po třech generacích nevyřešeného problému. UNRWA je jeden z málo signálů, že mezinárodní společenství na tuto skupinu lidí nezapomnělo a proto jsme vděční, že nás dál podporujete. My organizujeme v březnu 2012 19. a 20. spolu s Evropskou unii akci tady v Bruselu, abychom propagovali naši práci a naše partnerství s evropskými institucemi. Bude to akce na vysoké úrovni, otevřená i dalším subjektům e, mezinárodního společenství, takže si myslíme, že to je dobrá příležitost a těšíme se, že co nejvíce europoslanců také přijde a, a, a podpoří nás aspoň v části. Tím. Děkuji, paní předsedkyně, tím tedy eh, pomalu přestanu a děkuji vám za vaši trpělivost. Překročil jsem svoji řečnickou dobu. Děkuji, tak teď dáme slovo poslancům, ale samozřejmě požádám, aby byli struční, protože jsme trošku ve skuzu. Tak začneme panem Devou. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za velmi dobrý popis situace. Byl jsem zpraven o tom, že jedna z otázek, z otázek palestinské oblasti, se kterou je problém, je voda. Čištění vody, pitná voda. Bylo by možné navýšit náš příspěvek, abychom zajistili více čisté, pitné vody, hlavně pro děti. A také, abychom podpořili děti, které mají různá psychosociální traumata kvůli násilí, které je v tom regionu endemické. A potom je tady ještě otázka, uh, jsem správně, když jste říkal, že kolonizátoři nebo usedlíci jsou teď ozbrojeni a že mají právo v té oblasti zabíjet? Další otázka. Pane Grandy, je vždy potěšením poslouchat zprávy z vaší organizace, už za vašeho předchůdce. I vám jsme velmi vděční, že jste to prezentoval tak jasně a přitom s pokorou. UNVRA hraje velmi důležitou roli a měli bychom vám rozhodně poblahopřát k vaší práci. Samozřejmě, že UNVRA je důležitý politický hráč na Blízkém východě. Není to jen humanitární organizace. My s velkým zájmem nasloucháme faktům, které nám tady prezentujete, vašim názorům. A já bych zdůraznil věc, kterou jste vyříkal o e, práci UNRWA v Gaze. Já si myslím, že je skutečně fascinující, jak eh, v tak eh, příšerných eh, podmínkách se snažíte podpořit sebeúctu lidí, kteří tam žijí. A myslím, že nejlepším příkladem tohoto jsou letní hry pro děti. To, co děláte, je skutečně úžasné a jsme na vás velmi hrdí. A myslím, že bych tady mohl dodat jednu větu, která možná bude znít trochu provokativně, ale já si myslím, že by bylo opravdu úžasné, kdyby se těch her s palestinskými dětmi z Gazy účastnily i izraelské děti. Myslím si, že by to bylo hezké znamení do budoucna. Taková naděje. Takže já bych také chtěl říci, že se stejně jako vy obávám, že v té oblasti budete muset být ještě hodně dlouho. Přestože bychom si všichni přáli, aby vaše mise brzy skončila. Ta politická situace tam nevypadá slibně a už ta pouhá skutečnost, o které jste mluvil, že totiž 47 procent O 47% se navýšila demolice domů. To je prostě nepřijatelné, je to skandální, to přece nemůžeme přijímat jako něco normálního. A to tež platí pro blokádu gazy. Je to naprosto nehumánní, nelegální, je to proti mezinárodnímu právu i proti zdravému rozumu. Je to naprostý skandál. musím říct, že já s vámi naprosto souhlasím. Neměli bychom to brát jako něco normálního. A tímto to uzavřu, protože vím, že paní předsedkyně se na mě dívá velmi kriticky, takže já vám děkuji, že jste mezi nás přišel. Vždy vám budeme velmi vděční za další návštěvu. Děkuji. Děkuji, paní, pane Weigle. Teď pan De Rosa. Děkuji. Děkuji panu Grandimu, že přišel mezi nás. Myslím si, že, ta vztaha mezi, že ten vztah mezi Evropským parlamentem a UNRWA je velmi důležitý. A já vím, že UNRWA je eh, v regionu dlouho, má tam dlouhou historii, je to takový následník OSN a toho, čeho dosáhli pro uprchlíky v celém regionu v mnoha eh, sousedských zemích je skutečně pozoruhodné. Myslím si, že UNRWA si zaslouží veškerou podporu, kterou můžeme poskytnout. A je velmi důležité, aby si udržela svou důvěryhodnost, takže bude potřebovat dostatek finančních prostředků, a mohla ve své práci pokračovat. Minulý týden jsme měli v parlamentu prezentaci pro delegaci pro vztahy s PLC, které já předsedám. Um, byl tam vedoucí operací v Gáze a to, co říkal o příštích měsících, eh, znělo dost smutně. Mají zhruba o 36 milionů méně, než by potřebovali. Dvěstě dvacet tisíc eh, dětí eh, se nedostalo do druhého kola škol, navíc se zastaví potravinové programy, zhruba 6 tisíc eh, dětí nedostane další potravinové příděly, což je skutečně dost hrozné. A jenom by to bylo jasné, vy jste mluvil o té dohodě mezi EU a UNRV, a že by se to naše financování 76 milionů mělo navýšit na 100 Pokrylo by to tyto finanční nedostatky, těch 36 milionů, o kterých se tady mluvil, jenom abych věděl, jaké přesně jsou tam vlastně potřeby. Děkuji. Děkuji. Teď paní Grez. To je poslední dotaz. Děkuji, já budu mluvit velice stručně. Pokud mám správné informace, tak v dnešní, dnes probíhá ale tady v Bruselu Rada ministrů zahraničí. Bude se tam mluvit i o Palestíně. A pokud jsem to správně pochopila, tak naši ministři eh, nedospěli k žádnému konsensu. Mluvilo se tady hlavně o eh, ministru eh, nizozemském, takže bych se chtěla ptat, jaké máte očekávání, co se týká výsledků této rady ministrů. Děkuji. Já dám tedy nejdříve slovo komisi. Nemůžu to teď správně přečíst paní Kamps? Yes, we are always very pleased to hear. Ano, my vždy rádi nasloucháme panu Grandemu, když vysvětluje ty potíže. My v komisi máme také často problém s rozpočtem a jeho rozdělit mezi ty jednotlivé strany, protože tam není jen UNRWA, je tam i palestinská samozpráva, takže my budeme velmi rádi, když to parlament postaví do kontextu, abychom s těmi penězi, které máme k dispozici, mohli udělat skutečně maximum. Vždy hledáme nějaký kompromis. Bohužel prostě máme omezenou částku k dispozici, takže ani pro nás to není snadné. A ještě jednou chci panu Grandemu poděkovat za jeho velmi jasné nasnění situace. Dobře, ještě tady je paní Sabeva. Chcete slovo? Ne, už ne? Dobře, tak já dám zase slovo panu Grandimu, aby mohl na všechny tyto otázky odpovědět. No, já myslím, že to zvládnu docela rychle. Pravděpodobně nejsložitější je ta otázka, kterou položila paní Gréz. Jak jsem říkal, samozřejmě, že u NRVA je jedním z hráčů. Naše role je humanitární, my poskytujeme služby, takže politických diskuzí se neúčastníme. Ale jestli mohu říct, co očekáváme od těch politických aktérů, očekáváme, že budou jednat trochu rozhodněji, že obnoví mírový proces a pokusí se ho dovést k úspěšnému konci. A také doufám, že se bude znovu mluvit o té otázce uprchlíků. A to tak, že budou vzaty v úvahu i jaksi ambice těch uprchlíků a nejen politické zájmy jednotlivých politických aktérů. Já vím, že to zní asi utopicky, ale možná to zní méně utopicky po tom arabském jaru, protože myslím, že na Blízkém východě teď nikdo už nemůže ignorovat to, co chce lid, a to včetně palestinců a palestinských uprchlíků. Samozřejmě, že si nemyslím, eh, že k něčemu takovému dojde na eh, Radě ministrů zahraničí, ale doufám, že se to posune tím směrem, protože si myslím, že Evropa má teď úžasnou možnost sehrát rozhodnější politickou roli, protože všechno ostatní teď stagnuje, Evropa má pořád dostatečnou důvěryhodnost, kterou konec konců měla využít už dávno, ale teď má zase možnost se ta role ujmout. Je zjevné, že mír může nastat jen, když se dohodnou zúčastněné strany. Ovšem, bez nátlaku a bez podpory ostatních se ty strany nikdy nedohodnou. Pokud eh, ten mírový proces nepodpoříme, tak eh, bude válka nejen trvat, ale bude se ještě zhoršovat v terénu a bude to nakonec eh, v konečném efektu mnohem náročnější a bude nás to mnohem víc, když to budeme chtít nějak řešit. Pane Deva, ano, voda je velký problém. My sami se těch projektů pro vodu až tak moc neúčastníme. Leda eh, jakožto součást infrastruktury těch uprchlických táborů, protože eh, většina z těch nejchudších uprchlíků samozřejmě žijí v táborech a my eh, tam pracujeme v Libanonu a v Gáze hlavně a myslím si, že bylo úžasné, kdyby se podařilo najít finanční prostředky na zlepšení kvality vody. V Gáze je to součást celkového zhroucení infrastruktury, v podstatě je to dopad blokády. Ale v Libanonu je to proto, že ty tábory jsou tak eh, marginalizovány. Politiky teď ty uprchlíky tak eh, vylučují, že my se jim teď snažíme také zajistit eh, více práv. Což by potom pomohlo. Když vylepšíme infrastrukturu, tak to pomůže i uprchlíkům a nejen obecné populaci. Tedy v současné době ne, ale rozhodně je to otázka, kterou bychom se měli zabývat. Ty psychosociální problémy, ano, zvláště v místech, jako je Gaza, kde ty děti velice trpí, a to nejen izolací z blokády, ale také z neustálých vojenských útoků, ke kterým dochází neustále. A myslím si, že je důležité abychom i nadále prováděli ty naše psychosociální intervence, které začaly už před lety. Ale jak říkal pan De Rosa, tyto intervence bohužel patří k těm, pro které nemáme dostatečné finanční prostředky. Takže když nedostaneme těch 36 milionů pro humanitární práci v Gaze, které nám chybí, tak se obávám, že budeme muset zastavit náš program pro duševní zdraví, který je pro děti v Gaze velmi důležitý byla by to opravdu velká škoda, protože jsme do toho v minulosti hodně investovali. A potom ta otázka eh, těch zdrojů pro gazu. Eh, pane Derosa, bohužel ne. My jsme v poslední době jednali o, s Evropskou unii o tom, že bychom podpořili náš základní rozpočet. To znamená peníze, které jdou na školy, nemocnice, pomoc v chudobě a tak dále. Když to vy mluvíte o něčem, čemu my v Gaze říkáme náš speciální humanitární program, který by měl trvat eh, tak dlouho, pouze tak dlouho jako blokáda, do konce blokády. Eh, je to distribuce jídla eh, ve školách, duševní podpora a tak dále. A to je program, do kterého se nedostanou skrze tu společnou deklaraci žádné další finanční prostředky. Tohle většinou je financováno z ECO, ovšem rozpočet ECO byl také velmi zredukován. No, komise sama říkala, že ani oni nemají dost finančních prostředků a myslím si, že vzhledem k situaci eh, nás komise velice podporuje, ale budou potřebovat více prostředků do svého rozpočtu, aby nám mohli více pomáhat v Gaze. A všem vám velmi děkuji za podporu. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane Grandy, takže děkujeme z celého srdce za vaše jasná slova, důležitá slova. Setkání s vámi bylo velmi zajímavé. Jak víte, Evropský parlament podporuje a jistě do budoucna bude podporovat významnou činnost vaší organizace. Doufám, že se s vámi opět brzy setkáme zde a doufáme, že jednoho dne, tak jako tam hovořil pan Weigel, doufáme, že jednoho dne eh, izraelské a palestinské děti se budou hrát společně. To si myslím, že by eh, bylo úžasné zakončení těchto dlouhých let práce. Ještě jednou vám za všechno děkujeme. Tím končím tuto schůzi. Zítra v 9 ráno začne schůze koordinátorů a schůze výboru bude pokračovat v 10 hodin v tomto zasedacím, v tomto zasedacím sále. Dobrý večer všem. pas, toujours être trop <laughs> À bientôt, hein, peut-être euh, à Gaza, peut-être